Okay. Good morning, dear colleagues. Good morning. Dobré jitro, milí kolegové, dobré jitro, dámy a pánové. Zdravím všechny, komu se podařilo trefit do tohoto vzdáleného sálu. Dovolte, abych vás uvítal na zasedání, respektive na veřejném slyšení výboru Text 3. Dnes budeme hovořit o dopadu daňových úniků a praní špinavých peněz na místní trhy s nemovitostmi, zejména v evropských městech. E, tato věc už byla do jisté míry projednávána během slyšení o e, praní špinavých peněz s e, účastí osob z Ruska v Evropské unii a bude tady celá řada prezentací. První panel se týká spekulací na trhu s nemovitostmi a praní špinavých peněz. Dovolte, abych uvedl naše řečníky. Nejprve je to paní Janet Sans, vítám, která je míst, zástupkyní starosty Barcelony a členem městské rady, má na starosti nemovitosti, e, životní prostředí a mobilitu. Pak to bude paní Elsa Facker, která má, e, pracuje v, na oddělení veřejného pořádku a bezpečnosti, zabývá se problémy nelegálních e, peněžních toků a toho, co to, jak to podrývá život v Amsterdamu. Krom toho je tady pan Christoph Transvetter, který je odborníkem na veřejnou politiku eh, a vítám je všechny. Každý z nich, každý z řečníků eh, bude mít maximálně 7 minut na úvodní projevy. Prosím tedy, paní eh, Sanz, máte slovo. Dobrý den. Pues para... Děkuji vám za toto pozvání, které se mi dostalo. Děkuji za to, že mám tuto možnost seznámit vás s některými pozorováními, která se týkají toho, co se děje v našem městě v Barceloně v souvislosti eh, s daňovými úniky a praním špinavých peněz. Jde o to, abychom se společně podívali na to, jaké dopady to má z hlediska hlavních výzev, které máme v našich městech. Protože chceme mít města, kde můžeme žít a kde je právo na bydlení zaručeno. V současné situaci už několik let se musíme zabývat celou řadou výzev v našem městě. Především máme bohatou legislativu. Máme mm, složitou fiskální strukturu, která samozřejmě bere v potaz subsidiar, subsidiaritu. A tato legislativa má za cíl chránit občany v souvislosti eh, s tímto eh, tokem kapitálu. Tato právní a daňová struktura v současnosti v podstatě mm, podporuje výnosy z těchto kapitálových toků. A španělský případ je velmi výmluvný v této souvislosti. Dochází k přímému vněšování do mezinárodních finančních eh, transakcí. Máme u nás například investiční fond Blackstone, který nakupuje celé budovy. Eh, bydlící jsou tedy vyháněni z těchto eh, budov. Dochází k složitým strukturám Eh, kolektivního investování, což umožňuje investovat v rámci eh, zajímavějších procent výnosů. Takže máme také eh, celou řadu případů, kdy se nabývá práva v souvislosti s prodejem nemovitostí, které mají cenu nad 500 tisíc eur. Pak existují samozřejmě takzvaná zlatá víza, máme jich 30 tisíc ve Španělsku, takže je tady celá řada problémů, které máme i v souvislosti eh, s výší nájemného. A toto vše dopadá na každodenní život v našem městě, zvláště z hlediska bydlení. Jaká je tedy situace v rámci španělské regulace a španělské legislativy v této souvislosti? Evropská regulace není pro nás um, jaksi záchranným mantinelem. Samozřejmě existují evropské směrnice, ale ty nám neumožňují konat jaksi v předstihu a snažit se jaksi vybalancovat uh, obchodní postupy. Například je velice obtížné dostat pod kontrolu uh, to, co se děje v situacích, kde se používají virtuální platformy jako Airbnb. Uh, nemáme dostatek městských nástrojů, abychom čelili eh, těmto problémům z hlediska daňových úniků. A nejsme schopni mít přehled o tom, jak konají e, tito aktéři. Dále se zneužívají také veřejné statky eh, v souvislosti se soukromým využíváním těchto statků. Jedná se o spoluvlastnictví, zneužívání, používání některých prostorů. Dále eh, se eh, eh, tam údajně zřizují obchodní prostory, které ovšem mají velice nízkou aktivitu. Existují také společnosti, fondy, které se snaží nahrazovat a vytlačovat ty ehm, jaksi městské obchody, snaží se tam zřizovat prodejny suvenýrů pro turisty. Takže máme celou řadu nedostatků. Z hlediska také zdaňování podniků. Nejsme schopni vybírat daně tam, kde vlastně dochází ke vzniku eh, těchto daní. Z tohoto důvodu jsme si stanovili tři priority. Důležité je, jak jsem již uvedla, abychom přesně pochopili, jaká je situace. Za prvé, potřebujeme data. Musíme se vyhnout existenci šedých zón z hlediska finančního ekonomického systému. A zatím pokulháváme, máme tedy spoždění. Máme velké podniky, eh, které mm, se snaží využívat těchto velkých finančních toků. Oni eh, dočasně konají a pak zmizí a my potom máme problémy. Je tu spoždění, takže my potřebujeme údaje a musíme přesně vědět, co se tady děje, protože to může být užitečné právě proto, aby město reagovalo v předstihu. Dále potřebujeme kompetence, protože tyto kompetence zatím existují na úrovni státu a nikoli na úrovni měst. A v důsledku toho je velmi obtížné pro nás vybudovat pravidla hry, která by byla spravedlivá pro všechny. To znamená jednoznačná pravidla hry. A dále. Potřebujeme zdroje. V posledních desetiletích eh, města mm, přišla o velké množství těchto zdrojů. Docházelo k decentralizaci tak trochu všude v Evropě. Nás to postihlo v 80. letech ve Španělsku. Dříve předtím jsme měli 17 financování ze strany státu, nyní jsme na úrovni 15%, takže je tady krok zpět. A nezapomínejme na to, že v důsledku nedostatku zdrojů se nám eh, o to hůře, eh, jak si daří bojovat proti těmto jevům. Dále je nutné vyjasnit, jaké jsou tady ty velké problémy, které musíme řešit v našich městech. My jsme konstatovali, že jsou tady korupční záležitosti v Barceloně kolem nemovitostí a nemůžeme nic dělat, protože nemáme nástroje finanční daňové kontroly. Ty velké nemovitostní firmy v Barceloně začaly konat již v letech 60. to znamená v době ještě Franka. To jsou podniky, které nakoupily parcely, eh, pozemky a samozřejmě snažili se skrývat eh, jejich aktivity. Eh, někdy jsou to obrovské částky, 300 milionů eur. A Eh, jsou tady podniky, které vlastně jsou majiteli 15 až 20 původně městských pozemků, takže to jsou podniky, které fungují. Potom tady máme ten fenomén těch zlatých víz, to je věc, o které jsem se již zmínila. A pak eh, dochází tedy k využívání těch finančních toků v oblasti nemovitosti a to je také velmi důležitý fenomen v souvislosti s tímto problémem. Máme tady složité nemovitostní trhy. Máme hotely, které jsou skupovány investičními fondy za 40 milionů eur a e, tři roky později jsou prodávány za 100 mm, e, milionů eur. Takže dochází tady ke spekulacím v rámci těchto akvizicí v neprospěch města. Proto opakuji, potřebujeme jednoznačnou legislativu. Musíme ozřejmit všechno, co se děje a musíme být schopni kontrolovat všechny tyto aktivity. A dále mít spravedlivé zdaňování. Jak už jsem to uvedla, my potřebujeme právní konkrétní strategii, tak abychom zabránili tomuto uniku a tomuto praní peněz a vzniku daňových rájů. Musíme zajistit, aby na úrovni města jsme byli schopni čelit těmto fenomenům, které souvisejí s praním špinavých peněz. Na úrovni našich měst se zabýváme záležitostmi na různých frontách. O co nám jde především? Bydlení. Eh, řekla jsem, že tady jsou složité montáže finančních toků, které vlastně brzdí a brání uplatňování tohoto práva na bydlení. Eh, lidé jsou neuměrným způsobem vlastně vytlačovány ze svých bytů. Proto potřebujeme vytvářet určitá spojenectví s různými velkými městy, tak abychom se postavili proti fungování těchto platform. To je vše, děkuji. Thank you very much and... Uh, děkuji vám a teď paní Petr z Amsterdamu, prosím, máte slovo. Ví, vážení členové výboru se uh, jménem primátora Amsterdamu vás také zdravím a dovolte, abych vám poskytla informace, které se týkají nelegálních kapitálových toků, které mají dopad na naši společnost. Amsterdam je velmi živá, eh, je velmi živé prostředí, kde se velmi dobře daří mezinárodnímu obchodu, mezinárodní ekonomice a musím říct, že naše město z, eh, velmi zajímá a přitahuje nejrůznější podniky, podnikatele a je to centrum podnikání a kreativity. Ale ne všichni investoři a všechny společnosti mají jen zákonné zájmy. Někdy eh, to eh, může být velmi obtížné jenom identifikovat ty jednotlivé subjekty a jejich činnost. Není to nic nového, i když typy a důsledky eh, podvodů, zločinů a všelijakých přestupků proti právu se teď proměňují a rozšiřují. V globální globálním světě můžou eh, peníze snadno eh, jak obíhat mezi Španělskem, Kajmanskými ostrovy a eh, všude kolem. Teď se těžko daří klasickým pravidlům. Zdá se, že banky ztrácejí svůj monopol ve prospěch různých monopolů a think tanků. To vše přitahuje různé zločinné organizace i jednotlivce. Jaké jsou otázky, kterým teď teď čelíme, jak se eh, můžeme eh, bránit eh, zaštítit proti těmto nelegálním činům. V roce 2017 to bylo 12 miliard eur, které byly investovány do nemovitostí. Bylo to druhé místo hned těsně za Londýnem. Problém s tímto obrovským objemem peněz je, že my vlastně nevíme, zdali se jedná o regulované finanční toky či nikoliv. Já bych vám ráda ukázala jeden příklad eh, projektu eh, Data Analytics, eh, které se, který se zabývá městskými nemovitostmi. Je to spolupráce s ministerstvem vnitra, s policií, s úřadem pro statistiku, s daňovým, daňovými orgány a tak dále. Tady vidíte mapu Amsterdamu a rezidenční bydlení e, představuje nějakých 175 miliard eur, takže jedno nebo dvě procenta z této částky nevypadá na první pohled nějak velice, ale e, tady hovoříme o milionech eur, takže e, když se podíváte na tuto mapu, tak tady je také zachyceno procento těch obyvatel, které nemají finanční zdroje je A otázkou je, komu vlastně město patří eh, jak eh, to eh, vypadá třeba v oblasti virtuálních obchodů. Ráda bych vám ukázala a řekla víc o jednom případu, abych demonstrovala, jak různorodé a komplikované problémy s těmito finančními toky existují a jak se s nimi snažíme v Amsterdamu vypořádat. Eh, je to případ nemovitostí, který zahrnuje eh, podnikatele, který v roce 2013 eh, pojal investici 500 milionů eur. Zaplatil 50 milionů ročně majiteli, následně financoval tento nákup z fondů ze své rodné země Egypta. Tyto prostředky se dostaly do Amsterdamu buď v hotovosti anebo bankovními převody. Eh, ten podnikatel si o dva roky později, v roce 2015, za téměř 500 eh, eh, tisíc eur koupil budovu od majitele. Následně v šesti měsících prodal za 2, 2 miliony 400 tisíc eur někomu jinému a získal tak téměř 2 miliony eur zisku. Ta nákupní cena, kterou podnikatel zaplatil za budovu, je 500 tisíc eur, není v souladu s tržní situací. Takže tady vlastně vznikl kapitál na papíře a není e, zároveň nepravděpodobné, že v roce 2015 ten prodejce byl ještě kompenzován nějakou platbou v hotovosti. Eh, následně tento podnikatel eh, postupoval dále v dalších dvou případech a v 11 měsících eh, dosáhl ještě několikanásobného dalšího zisku. To samozřejmě už dává tušit, že se jedná o praní špinavých peněz. Tyto nezákonné peněžní toky nejsou pouze situací, která převládá v Amsterdamu. Je to také proto, Eh, co máme eh, velký zájem na tom, abychom se o své zkušenosti a možnosti řešení podělili s dalšími. Eh, v roce 2018 jsme zorganizovali konferenci létající peníze, abychom se flying money, abychom se poradili s podobnými situacemi v jiných městech. Shodli jsme se na tom, že je zapotřebí se strukturálně zabývat výměnou nástrojů a znalostí a e, zkušeností, abychom mohli lépe spolupracovat. A právě proto v letošním roce bude Amsterdam organizovat obdobné setkání a budeme tam velmi rádi vidět i e, zástupce z jiných e, zemí. Jeden ze závěrů je, že nezákonné finanční toky a další eh, podvodné převody nemovitostí eh, vyžadují skutečně eh, velmi efektivní nástroje a těsnou spolupráci. Přístup k dostupným a spolehlivým údajům je také zásadní. To jsme se shodli, proto se domníváme, že posílená evropská spolupráce v této oblasti je důležitá. Chtěli bychom se k věci postavit eh, multilaterálně, těžit ze zkušeností na evropské úrovni v kombinaci s know-how z jednotlivých členských zemí, konkrétních velkoměst a organizací, abychom mohli lépe sladit eh, způsoby, jak spolupracovat. Model takovéhoto přístupu by mohl být například tematická partnerství pro unijní agendu. Toto je e, možnost, o které chceme diskutovat s komisí, řadou e, velkoměst a členských států. Já bych vám mohla udat celou řadu dalších příkladů a e, hovořit o důsledcích pro municipality a jejich partnery, ale jakož mi bylo vyměřeno pouze sedm minut, tak bych vám chtěla poděkovat za pozornost a Doufám, že jsem alespoň částečně probudila zájem o věci, kterými se potýkáme u nás v Amsterdamu. Děkuji a nyní pan Trautwetter. Vážený pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, velice vám děkuji za pozvání, abych dnes promluvil na této schůzi. Ukáži vám čísla a některé případy, což se týká berlínského trhu s nemovitostmi. Tady máme takovou hádanku. Většina z vás už o tom slyšela. Každý eh, souhlasí s tím, že praní špinavých peněz je eh, velká, velký problém, ale jenom málo z toho je vidět a dokumentuje se to a také trestá. Jako to vidíme tady v Německu, tady vidíme ten velký žlutý kruh, a to jsou peníze, které se vyperou eh, ve stovkách milionů eh, euro v Německu a ten malý červný eh, kroužek, to je pouze úspěšná konfiskace z více 200 milionů. A oba ta čísla samozřejmě mají určitá metodologická, metodologické chyby, ale tady myslím si, že když máme 500 tisíc ku jednému skore, tak se nemusíme zabývat technickými otázkami, spíše jestli tady opravdu všichni hrají hrají na stejném poli. A e, chtěl bych vám tedy ukázat pár případů. Toto je takový hodně nedávný případ, jeden e, z případů, které pronikly na veřejnost konfiskace nemovitostí na Berlíně. A je to takový případ, který byste mohli očekávat od berlínské e, policie. Je to místní gangster, z jedné z velice dobře známých eh, zločinných gangů, kteří vykradli banku, bylo to v roce 2013 eh, získali z toho několik milionů zisku, byli potom v Itálii zatčeni a pak eh, tedy ten gangster dal peníze, které z té krádeži získal bratrovi, který také bydlel v Berlíně ve stejné oblasti a žil ze sociálního zabezpečení. Dostal 200 tisíc hotovosti a šel, obrátil se na komunální bytové družstvo v Německu, v Berlíně a obstaral si tam tedy bydlení, byt. A proto se tady ukazuje tento případ, protože tady opravdu vidíme co se děje v Berlíně, nebo co se stalo v Berlíně a jak to vypadá eh, a jak se lidé představují praní eh, špinavých peněz, že zločinci pobíhají z kovříky eh, plnými peněz a kupují si peníze. Ovšem těch 200 milionů, to je tady uprostřed, je jich asi několik víc, ale není to to všechno. Abychom viděli, co do toho spadá, musím vyjít za rámec Berlína, protože pak už tady nemáme k tomu vhodné případy. Toto je případ, ke kterému došlo ve Francii. Možná jste o tom slyšeli. Byl to syn prezidenta Rovníkové Gineje, který si koupil v Paříži vilu. A použil eh, velice podobnou metodu jako ten předchozí zločinec. Vzal zase hotovost bankce rovníkové Guinea, řekl, že to je zisk z jeho vlastní firmy také v rovníkové Gineji, ale ve skutečnosti tam nepodnikal, ale za to měl velký zisk a ten zisk nebo údajný zisk údajné firmy použil, ehm, aby ho převedl do Evropy a koupil si vilu. Zase je to velmi jednoduché, na rozdíl od berlínského případu to není místní zločinec, takže ehm, policie nemůže zjistit záznamy o um, v tom, zda zaplatil daň z příjmu, zda tedy to nabil legitimně. V tomto případě v se Francie snažila dokázat, že to byly nezákonné peníze. V Berlíně nic takového jsme zatím neviděli. V našem výzkumu jsme také přišli na to, že dcera a žena bývalého turkmenského diktátora Diazonava také investovali do v Berlíně do nemovitosti, ale zatím jsme neslyšeli od policie, zda to jsou legální či nelegální finanční prostředky. Takže nevíme. Můj poslední případ je ze Spojených států. A asi jste také o tom slyšeli, protože je to takový známý případ. A zase jedná se o skupinu podvodníků, Eh, zdá se, že tam je i člen královské rodiny z Abu Dhabi, který má konekce na bývalého prezidenta Malezie. Koupili si několik krásných bytů a vil po eh, celém Spojených státech, včetně Walker Tower v, v centru New Yorku. A tady zase vidíme operaci praní špinavých peněz. Tady si nejdříve zmocnili banky, bankéře měli falešné dokumenty, nesprávně zaregistrované vlastníky, investiční fundy z Kurakau a nakonec tedy tady jsou celé takové eh, virtuální fiktivní eh, firmy. E, takhle to většinou vyšetřovatel vidí a většinou tady to také skončí. Je tady většinou nějaká fiktivní e, společnost, která kupuje nemovitosti, je buď ze Spojených států nebo z britských Virgin Island. A tady je dokonce sedm bank, osm bank, několik zemí může být e, zapojeno, ale my se zkrátka k tomu všemu nepropracujeme. Tak se vrátíme zase k Berlínu. Já Vím, že je mnoho takových fiktivních eh, eh, eh, jako společností ze Seychel a z jiných, ale nikdy se nikdo nedopracoval zdroje těchto peněz. A nemáme ani oficiální čísla, kolik je takových fiktivních společností, které nakupují nemovitosti v Berlíně. Jenom vím, že takové číslo, tak něco takového existuje ve Spojeném království, takže tam je 15 000 takovýchto eh, eh, podniků, které nakupují nemovitosti a také se tím zabývá Transparency International, kolik je teda takovýchto firm, které nakupují eh, nemovitosti, které pak často jsou prázdné a vlastně to nižší komunity. Ale zase nám to nedává dohromady ty stovky milionů. Já vím, že existuje jedna taková firma v Berlíně, která na papíře je vlastně na kyperskou právní právnickou firmou a mají 7 tisíc bytů v Berlíně. Nepřímo, ale vlastně se to nedostane do tohoto čísla, takže zase 15 tisíc bytů v Londýně. To vypadá, že je hodně, ale ve skutečnosti jsou to jenom ty, které přímo patří fiktivním společnostem a ne investičním fondům, o kterých se tady hovořilo, nebo jiným nějakým takovýmto nástrojům. Takže abych to jenom schrnul, protože už jsem přetáhl čas, co vidíme v Berlíně. Eh, jenom chci zdůraznit, že eh, často dochází k praní špinavých peněz eh, prostřednictvím ehm, skuteč, peněz hotovosti, ale většinou jsou to velice složité investiční mechanismy, proto se musíme zabývat těmi fiktivními společnostmi a velice složitými investičními strukturami. Také se hovoří o luxusních bytech ale hlavní problém prostě je, že to celkově vyhání nahoru ceny nemovitostí, a pak často ty byty zůstávají prázdné, i když většina se pronajímá, takže to není ten hlavní problém, podle mého názoru. A, ale často eh, agentury nemo, s nemovitostmi jsou problémem, ale hlavně jsou to problémy bank. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem řečníkům Řekl bych, že už ty úvodní eh, projevy nám ukázaly a potvrdily, že se tady dotýkáme věci klíčového významu a že ve městech je opravdu živná půda pro praní špinavých peněz a, praní šp- a daňové úniky, přičemž vlastně ta města jsou často jaksi vypuštěna z toho systému národních vlád v rámci Evropské unie. A někteří dokonce předpovídají, že budoucnost náleží městům. A to je další důvod, proč bychom se touto věcí měli velice seriózně zabývat tak, abychom mohli nakonec v naší zprávě vyslovit nějaké návrhy. Ale nyní bych zahájil diskusi. Jako vždy, eh, otázky eh, budou po slotech po pěti minutách, vždycky minuta na otázku a zbytek na odpovědi. První bude Tom van de Kendelar za EPP. Děkuji. Eh, Děkujeme mnohokrát. Všechny zdravím, zvláště hosty. Děkuji kolegovi Niedermayerovi, že jsem mohl takto vystoupit, protože budu muset potom eh, odejít. Takže chtěl bych vám poděkovat za tyto prezentace, také za ty příklady, které jste uvedli. Je zjevné, že eh, tady nejde jenom o investice z hlediska evropských zemí, a to, co jste nám řekli také ohledně Londýna a ostatních případů, bylo velice výmluvné, eh, také v souvislosti s Amsterdamem. Eh, v Amsterdamu už v podstatě lidé nežijí, protože nedokáží zaplatit tyto ceny. Já bych se chtěl zmínit o dvou bodech z hlediska těchto vystoupení. Bohužel eh, ta města fungují zatím příliš izolovaně. Nedochází k výměně dat, a to v dostatečné míře. A to znamená, že praní špinavých peněz může takto pokračovat, protože se tady vytváří mezinárodní síť. Já bych chtěl vědět, co děláte ve městech? Stašíte se o podporu výměny dát eh, s jednotlivými městy? Předáváte informace ostatním státům ohledně postupů? Jakým způsobem toto funguje eh, konkrétně? A nyní otázka na pana Trautvetera. Je tady jasné, že tady je propojení s těmi takzvanými zlatými vízy. To je jedna stránka problému, eh, kterým jsme se již zabývali a tady bylo i slyšení na toto téma. Takže eh, je zjevné, že tady je propojení, to je samozřejmé, a dále, že to souvisí také s praním špinavých peněz na tom nemovitostním eh, trhu. Další tedy otázka jakým způsobem byste toto mohli řešit? Co byste doporučil v této souvislosti? Thank you. Ik eh, zal dit in het Nederlands. I will answer this one in Dutch, yeah. please. Um... <laughs> Takže já bych si dovolila zareagovat na tuto otázku, která tady padla, pokud dovolíte. Jak to vypadá v Nizozemsku? Co je tady možné? Eh, my máme trestní zákonník a máme tedy eh, možnost zahájit eh, vyšetřování. To je velice pádný, eh, pádný prostředek. To znamená, můžeme se tímto zabývat, můžeme proskoumat druhou stranu dané transakce. Ale samozřejmě, že jsou tady určité hranice z hlediska kompetencí měst. A je pravdou, že tady zatím není žádná výměna informací eh, se zeměmi z Evropy a mimo Evropu. Takže tato možnost tady neexistuje. A já nemohu zavolat své kolegyni v Barceloně a zeptat se, zda má nějaké informace ohledně daného subjektu, který může mít zájmy také například na nemovitostech v Barceloně. Takže to je problematické zatím. A je velice obtížné zastavit tyto transakce. My se o to snažíme v Amsterdamu. Eh, máme v, Amsterdamu, eh, v Amsterdamu eh, privátní právní nástroj ohledně bezúhonosti. Tento institut můžeme tedy použít a můžeme zastavit některé transakce na základě tohoto institutu v souvislosti se eh, smluvními eh, doložkami. To znamená, týká se to parcel, týká se to také případně pochybností ohledně různého povolovacího řízení. Ještě dodatečná stručná připomínka z mé strany. My máme velký problém s výměnou informací, dokonce i v Nizozemsku. Ani v Nizozemsku není jednoduché se vyměňovat údaje mezi jednotlivými městy a o to složitější je to se městy eh, jiných členských států Evropské unie. Děkuji, já bych to s dovolením doplnila eh, o některé další aspekty. Naprosto souhlasím s tím, co tady zaznělo. Těch eh, problémů je celá řada. Například máme velmi málo nástrojů, kterými to můžeme řešit. Eh, před nějakými třemi, čtyřmi lety eh, jsme v Barceloně zaznamenali takovou explozi nelegálních bytů určených pro turistický eh, ruch bez licence na nejrůznějších portálech eh, takzvané Airbnb. Většina majitelů těchto turistických bytů vlastně neplatila žádné daně, nebylo to, eh, nebyl to deklarovaný příjem, žádné licence se k tomu nevázaly, takže my jsme následně si uzavřeli smlouvu s inspektory daňové zprávy, eh, abychom si mohli lépe vyměňovat příslušné informace. Nikdy jsme to takto předtím neřešili, ale teď jsme eh, takto museli začít postupovat před nějakými dvěma lety. Eh, předávali, začali jsme si předávat informace tak, abychom mohli stíhat nezákonné obohacování. Prostě musí tedy být určité mechanismy kontroly, mnohem lépe ustavené, specifické kontrolní cestování, to zlaté výzum, to je to samé. Přibližně 10 eh, dnů trvá, než se zkontroluje, zdali určité eh, transakce jsou legitimní či nikoliv. To je naprosto nemožné, že 10 eh, dnů trvá, než si ověříte zdroje určitých finančních prostředků. Ty mechanismy musí být prostě odlišné od těch stávajících. Děkuji. Děkuji za ten dotaz k tomu zlatému vízu. Já si myslím, že to je naprosto perfektní příklad, který prokazuje, že právě nemovitosti jsou tou konečnou destinací špinavých peněz. E, právě investování do těchto nemovitostí je cílem těch zlatých víz. Vy máme, e, dejme tomu, zprávu o tom, že nějakých 500 tisíc eur stojí to zlaté vízum, ale to není ten pravý podvod. Ten podvod e, nastává mnohem dřív, když se vlastně ty peníze perou a prostřednictvím toho zlatého víza dostávají na ten náš nemovitostní trh. To vede k krizím v cenách, ale to praní praní špinavých peněz, vlastně to nastává dávno předtím, než ty peníze dorazí eh, k nám. Takže teďko za SD. Děkuji mnohokrát, děkuji členům panelu za velice zajímavé projevy. Řekl bych, že to je opravdu veliká výzva a problémy, tedy nelegální finanční prostředky a praní špinavých peněz v souvislosti s nemovitosti v našich městech. Především jsem trochu překvapen tím, že pořád neexistuje alespoň odhad rozsahu tohoto problému. Eh, máte, vy říkáte, 12 miliard, miliard euro byly v roce 2017 investováno do nemovitostí v Amsterdamu, ale nevíte, kolik z toho byly ty nezákonné peněžní toky. Čili nejprve asi třeba si obstarat dobré finan- statistické údaje a dobré odhady. Chtěl bych se zeptat všech tří měst, míst. Proč zatím neexistuje takový systematický přístup k tomu? Pak pokud je o prosazování práva, když ukazovali jste určité případy, když někdo přijde s kufříkem peněz a nakupuje nemovitosti, tak je jasné, že je to asi nelegální a mělo by se to dokázat, co je to za peníze. Čili jakou úlohu sehrávají orgány činné v trestním řízení v tomto. A za třetí také když se podíváme na příklady, eh, Máme co dělat eh, s finančními institucemi, prostředníky, bankami a s dalšími eh, institucemi, které podnikají na základě licencí. Jak ty mohou fungovat jako takový strážní obrány? My je pokládáme za gatekeepery vůči špinavým penězům, ale jak vidíme v praxi, to tak často nefunguje. Čili jaké máte zkušenosti? Jste schopni efektivně spolupracovat s finančními ústavy a kde jsou slabiny? A nakonec, a tady už skončím, eh, Moc mě zajímalo, co jste říkala, že eh, říkala, hovořila jste o odborných znalostech na eh, úrovni Evropské unie a jaký typ spolupráce mezi členskými státy si představujete, pokud je o takové spravodajské informace. Máme Europol, je v Hágu, to je u vás. A dovedete si prakticky představit posílení spolupráce na eh, evropské úrovni, na, legal, na právní a praktické úrovni? Tak kdo by chtěl začít odpovídat? Prosím, paní Fark, prosím, máte slovo, děkuji. Já jsem si tady poznamenala pět otázek. Ta první je snadná. Určitě. Eh, samozřejmě, že souhlasíme s tím, že kvalitní statistické údaje jsou nesmírně důležité. A proč zatím neexistuje systémní, systematický přístup, že neexistují spolehlivé odhady? Mohu vám dát Eh, odhad na základě určitého konsensu a to je vždycky trochu nebezpečné. Ale víme, že se jedná o obrovské finanční částky a pokoušíme se vypracovat systematický eh, přístup. Proto máme teď projekty analýzy dat, abychom měli více informací, abychom mohli lépe posuzovat velikost problému. Víme, že jsou osoby, které si pořídily eh, domy, ale přitom alespoň na papíře nemají finanční prostředky. A pak jsou také takzvané ABC konstrukce. To znamená, to jsou ty domy, nemovitosti, které se zase velice rychle prodají. Samozřejmě, že je to zapotřebí, jakožto město, eh, municipalita, bohužel máme určitá omezení. Trh s nemovitostmi není rozhodně transparentním a to je právě jeden z problémů. Proč je pak tak těžké se dopracovat toho, jak to skutečně vypadá? A Prostě ten trh není dostatečně transparentní, pokud jde o nemovitosti. Ne všechno prochází nějakou eh, platformou. To je skutečně problémem pro městské orgány a také pro orgány činné v trestním řízení. To byl také dotaz. Jistě, my s policií a vůbec orgány činnými v trestním řízení hodně spolupracujeme. Máme možnosti si vyměstovat případy na úrovni, pardon, informace na úrovni jednotlivých případů. To je pro nás hodně důležité. Ale eh, to se týká eh, kriminálních trestně právních záležitostí. A je docela těžké někdy zjistit, co to je, jestli už je to opravdu trestní činnost, nebo je to prostě taková ta šedá ekonomika e, toky, šedé toky peněz. Nás samozřejmě zajímá, kdo v našem městě žije, proto hodně spolupracujeme s policií a s ostatními orgány. A snažíme se rovněž spolupracovat s bankami. Vyměňujeme si informace o trendech. Eh, jak eh, se trendy vyvíjejí. Ale pro nás, jakožto o městské orgány není možné si vždycky vyměňovat případy na úrovni případů, ale policie a orgány činné v trestním řízení takovou možnost pro výměnu informací na této úrovni mají, ale samozřejmě, že je to těžké v souvislosti se všemi pravidly o soukromí dat. Proto je jinak tak samozřejmě, že pak by bylo jinak snažší to řešit otázka spravodajských eh, informací na úrovni Evropské unie, expertních znalostí. Prostě vidíme, že všude je to organizované různě. A myslíme si, že by určitě eh, bylo eh, hodnotnější, kdybychom byli schopni si vyměňovat informace, které existují uvnitř států Evropské unie. Bylo by dobré, kdyby tady byla nějaká platforma pro výměnu informací. A pak už by bylo možné uvažovat i o regulatorních opatřeních, protože si myslíme, že regulatorní opatření budou zapotřebí, aby bylo možné si na úrovni jednotlivých případů vyměňovat informace a toho bychom rádi dosáhli. Doufám, že jsem dostatečně zodpověděla vaše dotazy tak snad velmi rychle jenom dvě čísla. My z našich studií odhadujeme, že zhruba 10 eh, procent globálního bohatství je anonymní a většinou nelegální. A to se přímo převádí i do nemovitostí. 5 až 15 globálních eh, nemovitostí nebo trhu z eh, asi těch se to týká a v městech asi více 15 tisíc nemovitostí v Londýně. To je méně než 1 Ale jak jsem říkala, to jsou jenom ty, které přímo patří těm fiktivním společnostem. A nevidíme eh, to, co je nevlastněno nepřímo přes investiční fondy a podobně teď eh, pr- prosazování zákonu. Eh, prostě tam ta, ta, ta komunální firma dostala ten balíček, nebo pardon, ten kufřík s penězi, aniž by měli nějaké podezření. Možná, že dnes už by byli opatrnější. Také jsme viděli určitý upgrade, co pokud jde o činnost policie, takže možná, že lépe se bude prosazovat právo i v takovýchto případech, ale určitě se nám to ještě nebude dařit u těch složitějších případů. A pokud jde o ty strážce brány, kterými by měly být finanční instituce, Vždycky je tam na začátku nějaká banka, které oni se zmocní. To znamená, že je to banka, které eh, se zmocnili, která patří těm podvodníkům, nebo prostě něco, co funguje, co je založeno někde eh, na Kajmanských ostrovech nebo někde jinde. Čili to je ta první brána, která se e, prorazí a pak už e, se vždycky řekne e, na omluvu, že se to nezjistilo, nerozmotalo, že zkrátka to bylo příliš složité. Ano, budu velice stručná, protože souhlasím s většinou těch eh, reakcí, které tady zazněly ze strany mé kolegyně z Amsterdamu. Já bych chtěla zdůraznit některé body, které mi připadají velmi důležité. My skutečně nemáme informace ohledně těchto transakcí. Nemovitostní trh zdaleka není transparentní. A města prostě po každé pokulhávají za tím, co se děje. Eh, musíme tedy inovovat v Barceloně. Eh, my jsme již eh, uvedli, že celé toto město musí být vnímáno jako místo, kde získáváme informace v reálném čase ohledně všech transakcí, které probíhají a je jich spousta. Vytvořili jsme dokonce interní útvar, který má sledovat tyto transakce, kontrolovat tyto transakce, tak abychom eh, byli schopni uh, Eh, právě intervenovat, zasáhnout eh, v tom důležitém momentě, pokud vidíme, že tam jde o veřejné zájmy. Takže to je určitá inovace z hlediska historického vývoje, protože zpráva předtím nebyla vytvořena tak, aby mohla použít tyto mechanismy kontroly a aby byla schopná jak si postihnout eh, tyto subjekty a podat žalobu. Takže nejdříve musíme kontrolovat a úplně nejdříve potřebujeme informace, tak abychom mohli zasáhnout. To je ten problém. My nemáme čísla, nemáme ty relevantní informace, takže potřebujeme společný rámec pro to, aby i na úrovni těch členských států jsme věděli, co se děje. To samozřejmě ne, neznamená, že by skončil čas, který eh, nám byl vyměřen, ale přece jenom vás prosím, abyste dodržovali určitou kázeň a vždycky dám signál, když už bude třeba ukončit nějaký projev. Nyní pan Luděk Niederbayer, který je spolu s pravodajem za EPP. Eh, děkuji mnohokrát, eh, myslím si, že to budeme moci dát dohromady, pokud by EPP napadlo něco jiného. Myslím si, že je opravdu hodně problémů na trhu s nemovitostmi a má to dopad na celou společnost. Souvisí to s dostupností bydlení a to zase má dopad dopad na jednotlivce a na jejich schopnost být začleněni do společnosti, takže je to nesmírně důležitá věc. Ale zároveň si nemyslím, že by všechno, že by všechny problémy eh, na trhu s nemovitostmi eh, byly důsledkem eh, velkého velkých daňových úniků nebo praní život, špinavých peněz. A jako EPP mě velice trápí, že nevidíme, v jakých proporcích se to odehrává. Na trhu s nemovitosti se děje mnoho věcí, které způsobují potíže společnosti lidem ale eh, můžeme je pokládat za legitimní investice, které do jisté míry vyvolává i dobrá dostupnost kapitálu. Čili to jsou legitimní investice, něco z toho jsou spekulativní, někdo na tom vydělá, někdo na tom prodělá a něco jsou dlouhodobé investice, například, že si někdo koupí nemovitost, kterou pronajímá. A já hlavně eh, se zajímám o to, v jakých proporcích se to odehrává to, co je nelegální nebo do značné míry nelegální, zda to je velkou částí tohoto trhu, nebo, nebo zda je to menšina toho, co se tam děje. Tak to je můj první dotaz. Druhá otázka se týká danění a z ekonomického hlediska danění nemovitosti je jedna z, nejsna, z nejsnažší věcí. Nikdo nemůže dost dobře schovat dům, každý ho vidí a můžeme i zhruba odhadnout jeho hodnotu. Bavíme se tedy o problému danění eh, nemovitostí nebo příjmů z nemovitostí. To jsou dvě různé věci věci. Pokud hovoříme o BNB, vím, že tam byly problémy s krátkodobými nájmy, ale to se dá udát do pořádku. A pokud hovoříme ale o tom, že třeba Brito, Britové klidně ztratí příjmy prostřednictvím optimalizace, je to zvláštní, ale to je systém vyhýbání se daňové povinnosti, nikoli v daňových úniků. Proto mě zajímá, o jaké problémy se jedná, do jaké míry jsou to opravdu eh, daňové úniky z velké měřítku, které ovlivňují trh. Praní špinavých peněz nakonec je velký problém a určité mnoho transakcí s tím má něco dělat na trhu s nemovitostmi. A tady eh, nejde o snahu vydělat peníze, ale legalizovat peníze. A jak je právě zmínila, oba tyto případy jsou typické eh, proto, že jsou na 100% ilegální. A i když nějaký zločinec vloží peníze do podivné banky, neznamená to, že ty peníze se mohou převést do Evropské banky a použít na uh, Eh, nákup nemovitosti. Jsou tam nějaké mezery v, leg, eh, v eh, legislativě o, o, pro, proti praní špinavých peněz a myslíte si, že zlepšení této legislativy by nám umožnilo snáze vyhledávat nelegální transakce? <clears throat> kdo by rád začal? Dovolte, abych já začal a začal s to vaší poslední otázkou. Ano, hovoří se eh, tady o praní peňavých, špinavých peněz v této oblasti velmi eh, velmi aktivně. Je tady celá řada mechanismů, které lze využívat, o kterých se diskutuje eh, řadu let. Za posledních deset let ty Mm, prostředky, ty způsoby praní špinavých peněz se zase až tolik eh, nezměnily. Ty eh, tresty jsou velice nízké, pokud se vůbec na ty případy eh, dostane, takže ty způsoby zůstávají prakticky stejné. Jinak s vámi naprosto souhlasím. My teď máme na trhu s nemovitostmi v zásadě dva problémy. Neexistují tady úrokové míry pro ty Eh, eh, velké objemy, které by zachycovaly inflaci bohatství obecně. To je důsledek toho, proč se eh, peníze, proč ty ceny tak v Berlíně konkrétně stoupají. Není to praní špinavých peněz, je to prostě nadbytek hotovosti a je to skutečný problém naší ekonomiky. V některých studiích ze Spojených států, ze Spojeného království, kde se studuje dopad špinavých peněz, tak třeba ve Spojeném království se hovoří o tom, že 20% toho zvýšení cen je v důsledku eh, špinavých peněz. Ve Spojených eh, státech je to nějakých 5 až 10 eh, zvýšení cen na nemovitostním trhu se přičítá právě působení špinavých peněz. A pak ještě zdaňování nemovitostí. Já souhlasím, že to je v podstatě ano, nejlehčí daňový objekt. Ale my hovoříme o, o zisku z nemovitostí nemovitostí a zdanění tohoto zisku. Takže ta nemovitost se stane součástí majetku nějakého podniku a stane se tím pádem podnikovým kapitálem a tam se samozřejmě takzvaně optimalizuje při stanovování, eh, při eh, stanovování toho, co bude zdanitelné. Takže dochází k přenosu zisku, tak jak to vidíme v řadě dalších oblastí. Děkuji. Já bych se e, snažila něco doplnit tomu, co již tady zaznělo. Ano. My vlastně nevíme, jaká je, jaký je přesný podíl e, těch nelegálních peněz v obchodu s nemovitostmi, ale co je e, Eh, jisté je, že eh, ty vyprané peníze eh, používané v obchodování s nemovitostmi vedou nutně ke zvyšování cen nemovitostí. Pro normální smrtelníky se bydlení, vlastní bydlení stává nedostupným lidé jsou vytlačováni z měst, to může vést k zásadním problémům a to je třeba problematické pro eh, mm, povolání, jako jsou učitelky, zdravotní sestry a tak dále. Co eh, také vidíme, eh, že se nemovitosti stávají takovým, takovými truhlami na peníze, jak o tom hovořili už kolegové. Nejde pouze o zdaňování, ono tady jde také o to, zdali je e, ten, e, ta konkrétní čtvrť obyvatelná. E, pokud do některé části města přicházejí lidé s špinavými penězmi, tak to ovlivňuje ty, to prostředí, ty čtvrti. To je samozřejmě pro nás také zásadní téma. A myslím, že to prozatím v tomhle bodě ukončím. Děkuji. Budu také velmi stručná abych tedy reagovala na něco z toho, co tady zaznělo. Je jasné, že některé investice jsou perfektně legální. My tady ale hovoříme o odlišných věcech, hovoříme o e, daňových únicích, o využívání finančních e, zdrojů, e, vlastně pramenicích z nekalých obchodů, o praní špinavých peněz a tak dále. Jak se s tím vypořádat na té každodenní bázi? To, co je Eh, legální, nemusí nutně vždy dobře fungovat. Tady se vlastně dostáváme k dalšímu tématu a budeme muset hledat řešení. Budu konkrétní. Zdají se mi tady dvě věci eh, zcela důležité. Eh, investice do nadhodnoty, to je legitimní, ale potom, co se s tou nadhodnotou činí dál, jaké je její využití a jaké jsou e, dopady na e, to městské prostředí, na města jako taková. Protože e, tady se jedná o obrovské objemy peněz. A pak na druhé straně jsou tady případy podvodů. Jsou tady podniky, firmy, které nakupují nemovitosti ve velkém. A podnik jako takový vlastně Eh, neprodá tu budovu jako takovou, eh, je to prodej určitého kapitálu a už se tady eh, odehrávají daňové úniky. Takže takovéto postupy jsou docela běžné a my musíme činit rozdíl mezi jednotlivými těmi způsoby. Děkuji. EPP mělo dva řečníky, ale teď vás asi budu muset začít po pěti minutách přerušovat. Děkuji, pane předsedo. Empezar por... Eh, toto slyšení mi připadá nesmírně eh, zajímavé. A skutečně to velký eh, příspěvek pro naši zprávu, protože my eh, brzy uzavřeme naši parlamentní práci. Je tady několik aspektů, které jsou zásadně důležité. Za prvé, členské státy musí skoncovat s těmi zlatými vízy. Já jsem činil jakési šetření v mé zemi. Máme 25 tisíc těchto víz, které byly uděleny eh, převážně Číňanům eh, ve Španělsku. Pět tisíc bylo uděleno Američanům, pět tisíc Rusům, tři tisíce dvěstě Indům a 3200 obyvatelům Venezuely. Takže jak to vypadá mm, s investicemi eh, v Madridu a v Barceloně? Já jsem v této souvislosti se obrátil na naši vládu a řekl jsem, eh, skoncujte s těmito vízy. Bylo to ustaveno roku 2013. Proč? Protože v té době byla velká nemovitostní krize, ale nyní je na čase, abychom skoncovali s tímto systémem. To je první doporučení, které bychom měli učinit v souvislosti s tím, co tady zaznělo ze strany našich tří hostů. A o to budeme žádat naší zprávy. Budeme žádat, aby členské státy skoncovaly s tímto postupem, protože v podstatě to jenom přitahuje tyto špinavé peníze na náš nemovitostní trh. Dále bychom měli mít společnou fiskální platformu. Když tady hovoříme o těch dočasných platformách, jako je Airbnb, eh, to se týká speciálně Barcelony, tak tady potřebujeme společný daňový systém v Evropě. Ostatně o to nám šlo v souvislosti s novými technologiemi. Proč? Je to proto, že tyto platformy škodí systému nájemného. A to je velmi zásadní věc pro mladé lidi a pro občany. A za třetí, a tím končím, potřebujeme kontrolu, která by byla efektivnější, abychom věděli, jaký je původ těchto peněz na nemovitostních trzích. Takže to jsou tři podmínky, které by se měly objevit v naší zprávě a měly by patřit k našim závěrům. Eh, chtěl bych se vás zeptat, eh, myslíte, že jsou tam ještě další doporučení, která bychom mohli jaksi vtělit do naší zprávy tak 3? No, Já naprosto souhlasím s tím, co tady zaznělo. To jsou opravdu zásadní prvky. Musíme zdůraznit nezbytnost informací dále zaměřit se na původ zdrojů, musíme eliminovat eh, systém zlatých víz, musíme mít společný regulační eh, rámec. A také bychom měli mít více zdrojů, finančních zdrojů pro města, která jsou vlastně v první linii pro tyto postupy. Potřebujeme lepší vybavení a musíme zdokonalit kontroly. Není možné, abychom i nadále ztráceli zdroje, eh, ekonomickou autonomii. To je opravdu určující. Musíme počítat s refinancováním těchto lokálních orgánů. Eh, máme ještě minutu, chcete ještě k tomu něco dodat, prosím? Já zcela souhlasím s kolegyní z Barcelony. A k tomu, co už jsem tady řekla, bych chtěla dodat tolik. Chtěli bychom eh, se zapojit v rámci víceúrovňového přístupu řízení na úrovni Evropské unie využitím odborných znalostí členských států, abychom byli schopni to lépe všechno dát dohromady, aby bylo možné zajistit lepší spolupráci mezi různými úrovni v Evropě, jako máme například městskou agendu pro Evropskou unii. A myslím si, že je tady jedna důležitá věc, kterou je třeba poznamenat. Potřebujeme nástroje máme-li být schopni kontrolovat eh, původ peněz, eh, které vstupují na trh s nemovitostmi. Děkuji vám. Eh, jenom několik vteřin. Já si myslím, že by bylo třeba se hodně zaměřit na ověření zdrojů peněz a měli bychom začínat transparentností investorů, abychom věděli lépe, komu nemovitosti patří a pak mít také zdroje na eh, komplexní vyšetřování, protože zatím se to moc v Evropě nedělá, pokud vím. Pan Krespo? Galorban. Eh, děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. A děkuji také všem řečníkům. Mám čtyři dotazy. Jaký účinek má koncentrace těchto eh, transakcí a jakým způsobem se využívá nemovitostní trh právě pro Eh, tyto spekulace a jak zajistit přístup občanů k bydlení. To jsou velmi důležité politické otázky, zvláště pro městské rady takových měst, jako je Barcelona, Amsterdam. Chtěl bych vědět, jaký eh, vliv eh, má tento fenomén na centra měst z hlediska obyvatel a typu obyvatel těchto měst. Jak, eh, jaký dopad má Airbnb a všechny tyto eh, prvky spekulace? My jsme v Londýně zaznamenali jasné propojení mezi počtem neobývaných bytů a praním špinavých peněz. A v Barceloně to byl podobný fenomen, který jsme zaznamenali. A nakonec bych se chtěl zaměřit na regulaci. Například v Berlíně. Jakým způsobem bojovat proti této spekulaci a praní špinavých peněz? Před chvílí náš kolega se zmínil o tom, jaká doporučení byste nám mohli dát ohledně konečných doporučení, která budeme mít eh, v této speciální komisi. Eh, la relación, ¿no? Cómo impactan estos grupos inmobiliarios en el acceso. Ano, samozřejmě, že dopad těchto nemovitostních firm na přístupnost bydlení je obrovský, zničující. Viděli jsme ten vývoj v Barceloně na jedné straně krize, eh, která je spojená s hypotékami, s výší eh, nájemného, které neustále stoupá. Chtěla jsem vám před chvílí ve své přednášce ukázat jednu tabulku, ale to se mi nepodařilo, ale každopádně z toho vyplývá naprosto jednoznačný vývoj a ono to má dopad na každodenní život. V Barceloně většina eh, rodin teď musí vydávat za nájem eh, svého bytu eh, zhruba 40% příjmu celé rodiny. To je obrovská anomálie. Z toho těží velké firmy, které jsou čím dál tím bohatší, vlivnější a které eh, soustředují eh, ty své eh, nemovitostní politiky do určitých konkrétních čtvrtí a to samozřejmě vede zase ke známým důsledkům. E, takové té gentrifikaci, e, vznikání buržázních čtvrtí a jsou tady prostě lidé, kteří už si nemohou dovolit si najmout byt v konkrétních e, částech města a musí je opustit. A jsme tady svědky toho, že lidé, Eh, si vlastně ani nemají čas uvědomit, k čemu dochází. Dejme tomu, eh, že se zahájí projekt eh, určité transformace za cílem zlepšení vzhledu a prostředí v nějaké konkrétní historické čtvrti třeba a ještě dřív, než se rozhodne, co se bude dít, tak dojde k spekulačnímu šílenství, začne se tlačit na nájemné a lidé jsou přinuceni vystěhovat se ze svých bytů, protože ten, eh, eh, to zvýšení nájemného je třeba o 45 a 40 a najednou se tam eh, v, na tom partéru začnou objevovat obchůdky s těmi nesmyslnými suvenýry a zase je evidentní, že se jedná o praní špinavých peněz. V některých částech Barcelony je to naprosto skličující. A když se zabýváme e, těmi protiopatřeními, e, e, aby prostě ti developeři a další dodržovali své dodržovali určité eh, podmínky, tak eh, například dva roky jsou nejzaší, možný, eh, nejzaší možná lhůta pro to, aby se s určitou nemovitostí začalo něco dít, či na určitém území začalo něco dít. A je zároveň třeba, aby všechny E, ty nové projekty zahrnovaly i určité bydlení e, s regulovaným nájemným, takže my se snažíme alespoň některými opatřeními, proti opatřeními v té džungli bojovat. Děkuji. A teď zelení, prosím. Děkuji. Zdá se, že čas hodně rychle běží, tak mám konkrétní dotaz a Eh, pokud by kolegové mohli ještě něco doporučit do naší zprávy, bylo by to skvělé. Ale k transparentnosti, o tom se bavilo několik lidí. My máme tady takový rámec na eh, evropské úrovni, takzvaný beneficiary ownership, ale teprve to vzniká. Já bych se chtěl zeptat, že to, že známe konečného majitele, eh, je, do jaké míry je to problém, do jaké míry to ovlivňuje řízení toho plánu plánování eh, eh, na té městské úrovni, protože toto je, myslím, zrovna oblast, kterou se komise snaží v posledních letech trochu více zabývat. So maybe I can start... Eh, snad bych mohla začít jenom pár takových dojmů, Transparen, co má eh, transparence díky eh, tomu, co jsme studovali. Víme, že vlastně ty studie ve Německu nám příliš nepomáhají, že nevíme přesně, kdo je tím vlastníkem, který z toho skutečně má užitek. I kdy je tam procento, nebo pravidlo 5%, dají tam pět lidí, dá tam dohromady 25%, nenajdete žádného takového vlastníka v rejstříku, nebo ten registr je někdy veden velice špatně a viděli jsme také případy, kdy lidem patřilo více než 25%, ale nebyli v tom registru. Čili je třeba udělat hodně práce, aby ty registry skutečně fungovaly, aby se skutečně dalo ukázat, co v nich je. A pak druhá věc je, že i kdybychom měli transparentní registr, neměli bychom ještě transparentnost, pokud jde o vlastnění nemovitosti. I když budeme vědět, eh, kdo je vlastníkem firmy, nebudeme vědět, kdo je vlastníkem nemovitosti. Takže ty dva registry by se musely propojit. Ten registr nemovitostí a ten registr těch skutečných vlastníků. Eh, takže pak bychom mohli teprve začít probírat případy, a jak eh, skutečně to vypadá. Děkuji. Prosím, eh, velice stručně, já naprosto souhlasím s předřečníkem a chtěla bych ale Eh, opravdu eh, žádat o to, aby tady byla transparentní eh, trh s nemovitostmi a vlastnictví nemovitostí, abychom byli skutečně schopni vytvářet skutečně Eh, abychom byli schopni lépe proti, vytvářet překážky. Eh, protože slyšeli jsme o takovýchto případech, ale jak těžko se řeší. Proto musíme mít transparentnější trh s nemovitostmi a teprve pak budeme moci vytvářet bariéry proti nezákonné činnosti. Pořád ještě zbývají dvě minuty. Ano, eh, už hodně z toho, co jsem chtěla říci, tady bylo vyřčeno. Každopádně jedná se o velké korporace, které samozřejmě dobře vědí, co se v našich městech děje přímo v reálném čase. Ale občané nemají e, přístup ke stejným informacím. Nejsme schopni si obstarat všechny informace, které potřebujeme. Proto ty registry skutečně potřebujeme. A ty by měly být k dispozici nejenom eh, administrativě, ale také občanům, aby tady byla transparentnost ohledně toho, co se děje a jakým způsobem to ovlivňuje potom plánování rozvoje měst na dlouho. Protože eh, vlastně urbanizace eh, plánování probíhá, aniž bychom přesně věděli, jak probíhají a na jaké úrovni všechny tyto podvodné činnosti. Potřebujeme transparentnější plánování měst také. Děkuji. A ohledně těch mezer v legislativě, ohledně registrů, to parlament přesně říkal členský státu, když se prováděla vyjednávání za EFDD David Coben. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si to poslechl s velkým zájmem, ale vy vlastně připouštíte, že nevíte, kolik peněz jsou peníze, které eh, jsou vyprány, jak říkáte paní, vy jenom doufáte, eh, že ta vaše politická křížové eh, tažení k něčemu povede, ale myslím si, že to není možné. Měli bychom hovořit o tom, zda ty ceny jsou hodně vysoké na tom horním trhu, horní části trhu kvůli penězům, které přicházejí ze zahraničí a kvůli bonusům bank. Tohle je vlastně vlastně je věc, eh, která je o něčem jiném. Byt, byty a vůbec byt, eh, bydlení je drahé, protože se otevírají dveře vůči migraci. Nikdo z vás ani jednou nepoužil slovo migrace, ale to je velký tlak na bydlení a také na veřejné služby a na mzdy výbor chce vlastně obvinovat ze všeho zla ve společnosti jenom ty bohaté. Ale v Evropské unii Eh, se jedná spíše o jiné věci, které ohrožují obecný blahobyt. Eh, vy tady hovoříte o ex patriotech a chtěli byste z toho udělat něco jako evropský policejní stát. Eh, je tady trošku, je tady, jsou tady peníze z jistě, které jsou propírány, ale pak se kvůli tomu udělá policejní stát v Evropě a bude se potom ospravedlňovat všechno. Možná, že vy máte představu, že nebeta, nebesa je takováto stází peklo, ale určitě se to tak nelíbí Britům, kteří odcházejí z Evropské unie. Prosím, protože vlastně Evropská unie to je největší takovýto podnik, který, který eh, nám bere peníze. Podívejte se na daně. Jestliže chcete eh, se podívat, jak se provádějí různé daňové nepravosti, podívejte se na Evropskou unii. Například eh, v Skotsku se také něco udělalo proto, aby, byli nájem, eh, aby nájemci museli odejít a musí potom platit velké daně a zkrátka pak tady se porušuje celý dlouhodobý trh s nájemním a například v Edinburghu to to vede potom k tomu, že je nedostatek bydlení. A tady máme představitele Barcelony, ale nehovoří o migraci do Španělska, čili mluví se o všem jiném, jenom ne o tom. Děkuju. Děkuji. S veškerou úctou ke svobodě projevu se mi zdá, e, se mi jeví to srovnání se Stasy jako opravdu velmi nevhodné. Ne, je to naprosto pravda, e, říká řečník. E, skutečně si to myslím. Vážený předsedo, já vás žádám, aby eh, toto vše bylo zapsáno do protokolu, aby se to pak předalo právní službě a aby se proskoumalo, zda je to slučitelné s etickým kodexem. Protože tato výpověď je tak nesmyslná a tak ostudná a mm, Evropský parlament se tak e, objevuje v naprosto nepřijatelném světle, e, že si myslím, že by bylo dobré toto prověřit. Děkuji. Děkuji, je to zaznamenáno. Eh, SD, Poltang, prosím. Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Budu hovořit svou mateřštinou. Já chápu apel na větší transparentnost a opravdu, opravdu si to také myslím ale je třeba se zamyslet nad systémem toho e, skutečného vlastníka. E, tady e, postihovat tyto skutečnosti se zatím úplně nedaří a ono to zdá se zatím nefungovalo dobře ani ve Spojených státech. Je to velmi obtížné, velmi svízelné a e, je e, opravdu velmi těžké dohledat všechen původ různých e, finančních prostředků, včetně těch ze Spojených států. Banky mají nejrůznější údaje a to, co mají k dispozici, tak je otázkou, zdali bychom nemohli také použít my, abychom zkontrolovali ty původy peněz. Tady je soubor údajů, které existují. Můžeme se k ním dostat. Za druhé se ptám, zdali by nebylo možno otočit eh, ten, eh, to důkazní eh, břemeno. Co vlastně tato možnost? Není to určitá šance, jak se dostat k nějakému vlivu přes tuto eventualitu? Děkuji. Děkuji. Takže já se také e, budu teď vyjadřovat ve své mateřštině a řeknu asi tolik. Je pravdou, že banky mají e, řadu informací, ale zase jsou to údaje a e, informace, které nemohou jen tak sdílet s ostatními. Mohou je za určitých situací předat policejním složkám či takovýmto orgánům. A zase eh, ty eh, bankovní transakce. To je jediný způsob, eh, to, to jsou jediné informace z toho plynoucí, ale oni jsou tady i jiné způsoby, jak převádět peníze než bankovní transakce. Pak jsou tady ministerstva, pak je tady daňová zpráva, ta má také řadu informací ohledně různých daňových poplatnících, ale vždy nakonec dostaneme se k problému sdílení těch informací. A teď, co se týče toho převedení, přenes, přesunutí eh, důkazního břemena. Je jasné, že Amsterdam už tuto metodu využil. Například, eh, pokud byste třeba chtěli Eh, získat nějaké finanční prostředky, abyste si mohli pořídit eh, určitý pozemek či koupit třeba restauraci, no tak my na naší straně žádáme, aby tady byly důkazy toho, že se jedná o transparentní investici. Eh, a to jak co se té transakce týče, tak těch prostředků. E, a pokud není vše v pořádku, tak takovýto e, typ transakce nepovolíme, e, protože prostě nemáme možnost zaručit integritu celé té operace. A takovýto přístup se nám poměrně osvědčuje. A Zároveň eh, je to možné pouze tam, eh, kde eh, jsou splněny určité požadavky, kde je žádost o určité spolufinancování. To, je omezení, to jsou ty limity takovéhoto přístupu. V Amsterdamu jsme se také zabývali určitými vyhláškami Eh, podle kterých například starosta eh, obvodu či eh, primátor města mohou rozhodnout, že některé ulice, některé čtvrti mohou mít určitá omezení, e, že tam existují třeba e, omezení, co se týče využití toho prostoru, že tam prostě jsou v procentech e, třeba uvedeny profese, které se tam mohou etablovat, ať už jsou to kadeřnictví či jiné takováto služby. Takže i tuto věc se snažíme do jisté míry kontrolovat. Děkuji, zbývá ještě 30 vteřin pro vás, prosím. Eh, ano, tak bankovní údaje, no, já si myslím, že tady jsou důležité zdroje, které máme. Jsou to data v registrech, ty nejsou v rejstřících, ty nejsou vůbec využívány s výjimkou Londýna a pak eh, jsou tady další údaje ohledně eh, těch skutečných vlastníků ve spojení s investičními fondy a nezákonnými firmami. Tyto údaje jsou k dispozici a měly by být více využívány. Nejvíc, ano, takže velice rychle i z mé strany. Eh, jsou tady některá města, která jsou zastoupena pouze tady. některá, ale je celá řada dalších měst, které bychom měli poslouchat. Londýn, Paříž. Ostatně mm, měli jsme několikrát setkání mezi starosty těch jednotlivých měst v Evropě. Ale všechna města čelí stejným problémům, se stejnými dopady a měli bychom tedy uvažovat o stejných nástrojích, stejných opatřeních a měli bychom mít takové plánování, které by zajistilo právo na bydlení a abychom se vyhnuli právě těmto spekulacím. To znamená, potřebujeme transparentnost, dostupnost informací a příslušných údajů, potřebujeme evropskou jednoznačnou legislativu. Já vím, že existuje princip subsidiarity, to je zásadní princip eh, konstrukce EU, ale měli bychom zaručit obhajobu našich měst a práva na bydlení. Se dostáváme ke konci prvního panelu. Děkuji všem eh, třem eh, prvním řečníkům za jejich projevy. Myslím si, že jsme získali mnoho zajímavých informací, byť velmi znepokojivých. Určitě ta věc, kterou dnes diskutujeme, bude patřičně odražena v naší závěrečné zprávě. A tedy eh, děkuji ještě jednou a v 10.35 budeme pokračovat druhým panelem.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

Vážení kolegové, vážení hosté, budeme zahajovat náš druhý dnešní panel jak bojovat proti nárůstu cen v oblasti nemovitostí v důsledku daňových příležitostí a praní špinavých peněz. Doufám, že výzmě, výměna názorů bude neméně důležitá než eh, v souvislosti s prvním panelem. Chtěl bych teď eh, představit naše hosty, řečníky, pan Nilmeš Barua, který je Eh, daňovým eh, poradcem a poradcem ve věcech trestních ve středu v Centru pro daňovou a eh, politickou zprávu OECD a druhým řečníkem je pan Max Haywood, který je finančním zástupcem Transparency International. Každý řečník bude mít možnost maximálně 7 minut, maximál, během maximálně 7 minut pronést svůj projev. Pan Nemaleš Barua, děkuji mnohokrát, pane předsedo, je mi velkou ctí, že se mohu podělit o své názory se účastníky této schůze. Nejprve mi dovolte, abych celou věc zařadil do širší daňové perspektivy. Eh, struktura prezentace bude taková. Ta nejprve eh, pohovořím o problémech, eh, s nimiž se potýkají občané v Evropě, pak o regulatorním rámci, který tady je výzvy a potom, jak si můžeme představit cestu vpřed. To jsou ty čtyři body, které bych chtěl probrat. Tak ty problémy. Eh, víme, že odevšad tečou nezákonné finanční prostředky do evropského trhu s nemovitostmi. To je zkrátka eh, fakt, hovoří se o tom v médiích, hovoří o tom všichni. Můžeme se na to dívat jako na místní problém města Barcelona, Berlína, ale ve skutečnosti to má i mezinárodní dimenzi. Je to sice místní problém, ale má i mezinárodní dimenzi, protože finanční prostředky přicházejí zvenčí to slyšíme, že finanční prostředky přicházejí z různých zemí. Samozřejmě, že to je i projev eh, bankovnictví bez hranic. Máme technologie, které usnadňují bankovnictví, takže tady už neexistují vlastně hranice. Odevšad mohou připlývat peníze. Kromě toho, eh, struktury vlastnictví nejsou jasné. Je tady mnoho podniků, subjektů, které zkrátka figurují jako vlastníci, ale my nevíme, kdo je skutečným vlastníkem, protože často ty vlastnické struktury jsou nesmírně složité, takže je velice důležité se dobrat toho, kdo je skutečným vlastníkem. A samozřejmě, že ty transakce probíhají neviditelně a virtuálně, protože všechno se vlastně odehrává v prostředí eh, vedeném technologiemi. A my vidíme tedy nejprve první fáze nákup eh, eh, realit, ale to už je vlastně ta poslední etapa kdy už jsou tady ty peníze. Ale zatím eh, je, jsou dva, dvě fáze, dva cykly praní špinavých peněz, tedy ty to všechno se děje předtím, než nakonec dojde k nákupu eh, reality. Čili za každým praním špinavým peněz jsou ještě asi dvě trestné činnosti, které tomu přecházejí. A e, to tady je a je to vlastně v rámci finančního systému, protože špinavé peníze musí být nejprve proprány a pak teprve zavedeny do finančního systému a na nákup. Čili jedná se o to, jak toto vystupovat. To je jedna věc. A pochopitelně, že dnes existuje mnoho takových profesionálů, kteří se tím vlastně zabývají, kteří provádějí praní špinavých peněz. Jsou taci, kteří si je perou sami. Mám špinavé peníze, potřebuji to nějak um, uzákonit. Ale ty profesionálové, ty vlastně poskytují plný rozsah služeb. Někdo má špinavé peníze a oni mu pomohou to skrýt, eh, koupit eh, nemovitost, přesunout eh, peníze přes hranice. Tudíž to vytváří problém. To celou věc velice komplikuje a činí to velice zamlženou. Tedy eh, na tomto pozadí je třeba věci vidět. Eh, musíme takto nahlížet na trh s nemovitostmi v různých eh, městech v Evropě. Velice rostou ceny, jsou neobydlené nemovitosti nebo nepoužívané a musíme si zase uvědomit, jaký regulatorní mechanismus potřebujeme, abychom toto mohli řešit. řešit. FATF je orgán, který se tím zabývá a pak tady máme evropské směrnice proti praní špinavých peněz. A to dodalo další, eh, pak tady máme něco dalšího k předchozím směrnicím. Pak eh, jsou tady orgány pro boj. Eh, jsou tady ti, kteří by měli také chránit, být takovými ochránci brány. Měli by to být eh, realitky, měli by to být i finančníci, ale nejenom finančníci. Všichni ti, kteří se nějakým způsobem zabývají uzavíráním obchodů v této oblasti ti gatekeepři, ti, kteří mají eh, chránit tu, mm, ten přístup, eh, mají provádět patřičná šetření, due diligence a eh, pečlivě zkoumat všechny transakce. Mají provádět ohodnocení nebo odhad na základě ocenění rizika. To je velice důležité pro orgány pro boj proti praní špinavých peněz. Musí totiž oceňovat riziko na základě transakce reakcí, zda se tady neděje něco podezřelého a, zda, eh, a musí provést tedy odhad na základě rizika. Čili úloha těch ochránců přístupu plus eh, orgánů, které mají provádět hodnocení na základě um, rizika. A pak je z toho třeba zpracovávat um, výkazy o podezřelých transakcích. Jedná se o tedy zprávy o podezřených transakcích a těch je málo, pokud se týkají nemovitostí. Tudíž něco evidentně není v pořádku, pokud jde o ten proces, o ten mechanismus, o ty gatekeepery, kteří nejsou z finanční oblasti. A zkrátka eh, jedná se o zranitelnosti. Oni, je tady otázka, i důvěrných údajů klienta. Čili zase oni mají pocit, že toto nemohou eh, rozkrýt. Čili v regulatorním prostředí je něco s tím udělat, aby bylo možné eh, účinněji eh, bránit prostřednictvím orgánů proti praní špinavých peněz této činnosti. Daňové orgány, finanční orgány jsou velice důležití účastníci, protože zatím je vlastně předpokládaný trestný čin a daňové e, úřady musí tedy sehrávat velice důležitou úlohu e, v souvislosti s transakcemi na trhu s nemovitostmi. Tyto orgány už provedly značnou e, či, práci v oblasti transparentnosti. Jsou tady standardy OECD, standard, tedy má dva důležité standardy, které jsou velice blízké standardům FATF a podobných seskupení. Výměna informací na vyžádání je důležitá věc, čili daňový úřad nebo finanční úřad se může obrátit s požadavkem na informace k jinému ale musí prokázat, že ta informace, kterou potřebuje, je relevantní pro vyšetřování. To je standard. A po roce 2016 globální eh, Eh, schromáždění G20 zahájilo práci na základě dalšího standardu. Finanční výkazy, eh, těch se to týká eh, o různých daňových subjektech, ať už čili Zase se jedná o to, aby bylo možné tento standard provádět. A za tím účelem byl vypracován společný standard výkaznictví. Tady všechny finanční instituce mají povinnost schromažďovat informace o účtech osob, které nejsou rezidenty, Čili důležitá věc je, že i daňová rezidentura, se, se, pokud někdo je v Bruselu a má schromažďovat informace, tak je musí schromažďovat o všech těch, kteří nejsou rezidenty, ale kteří mají tady bankovní účty. To je velmi důležitá součást tohoto společného eh, standardu výkaznictví. Pak nám to poskytne finan... informace o umístění finančních eh, aktivech a, a je to takový snímek činnosti finanční činnosti daných subjektů. A zároveň eh, je tady třeba provádět due diligence a schromažďovat informace, které do, nás dovedou k skutečnému vlastníkovi. Ještě dva minuty samozřejmě jsou k tomu ještě různé smlouvy a různé dohody. Pak jsou určité záležitosti, kde se nedá dobře dělat due diligence nebo kde se nedělá pořádně eh, odhadování rizika. Například mnoho eh, transakcí probíhá cash na trhu z nemovitosti, takže pak nám tady často chybějí informace. V oblasti daní jsou velké výzvy. CRS se zabývá, se týká pouze finančních aktiv, v eh, nemovitosti. A na vyžádání, když chcete něco získat, musíte mít informa- podrobné informace o dané nemovitosti, ke které něco potřebujete. OECD hovoří o takovém eh, v, v přístupu na, cel, na úrovni vlád, tak, aby bylo možné na této úrovni provádět operace. Informace, které teď mají finanční úřady, si týkají finančních podrobností všech subjektů a její a příslušných eh, vlastníků. Pokud máme takovéto informace, pak pokud se spojíme eh, s orgány pro boj proti praní špinavých peněz, oni mají svoje informace, oni mají svoje podezření a zase tady existují eh, různé informace o finančních účtech. Čili pak eh, vlastně nás to může dovést k takovému dosledování činnosti. Čili měl by tady být takový celkový přístup na úrovni vlád. A poslední bod. Momentálně v Evropské unii se připravují registry eh, kde budou podniky registrovány prostřednictvím skutečných vlastníků. V CRS existuje, tady je tedy mezinárodní systém, je to společný eh, Common Transmission System a v rámci toho všechny finanční instituce si vyměň, mají vyměňovat informace, které vlastně měly by dostávat místní orgány a poskytovat je dál. Tady by měl být tedy úplně robustní, eh, odolný systém, kde je možné vyhledávat. Tady by OECD mohla pomáhat eh, ostatním eh, zeměm, pokud chtějí vypracovávat takové registry, které skutečně, kde by bylo možné skutečně aktivně a efektivně vyhledávat informace. Proto je mnoho důvodů, abychom spolupráci. A opravdu musíme spolupracovat v sektoru nemovitostí a měla by tady být automatická výměna informací. To by mohlo pak fungovat a mohli bychom dávat dohromady informace o e, podnicích, o korporacích a, o, e, a informace z rejstříku nemovitostí a jejich skutečných vlastníků. Čili měli bychom se dopracovat vždycky základního problému, té základní příčiny. Děkuji a teď pan Hayward za Transparency International. Děkuji a e, děkuji za pozvání na dnešní setkání. Já bych do toho rád skočil rovnou po hlavě naše šetření a doporučení implementace směrnice e, boje proti e, praní špinavých e, peněz. Takže nástroje, které potřebujeme, abychom řešili problémy v této oblasti, jsou dobře známé, ale nejsou známé dostatečnému množství těch zúčastněných stran a nejsou implementovány dostatečně. Já nehovořím o transpozici směrnice do národní legislativy, já hovořím hovořím o možnostech, o zdrojích pro dozorování, e, pro, o e, omezenému e, pochopení těch opatření ze strany profesionálů v oblasti a to vlastně je také viditelné v nízké nízkém vykazování těch podezřelých transakcí a nejsou tady i takové návštěvy na, v, tě, v terénu a sankce komise. Eh, víte také, jak to dopadá s důsledky těch eh, zpráv eh, z jednotlivých zemích. Pokud se podíváme na ty nejnovější, tak zjistíte například, a to je vlastně jenom z těch posledních, nechci nějak ty země vypichovat, v roce 2016 zpráva z Rakouska zjistila se jedna podezřelá transakce od roku 2011 do roku 2014 v oblasti nemovitostí činností. V Belgii došlo k šesti inspekcím v roce 2014. To je ze zprávy o e, konkrétní zemi. V Dánsku byly e, vlastně vykázány pouze dvě podezřelé transakce za pět let. Zpráva je z roku 2017. A pak ještě příklad těch omezených zdrojů. Příslušné orgány, které mají zajišťovat ten dozor, e, konkrétně ten dánský orgán, Eh, v roce 2016 mělo, eh, ten orgán měl sedm zaměstnanců a Přitom eh, tady vlastně existuje řada eh, pracovníků v daňových orgánech a tak dále. Takže vzhledem k těmto omezeným zdrojům je jasné, že eh, pro návštěvy, pro, vý, pro při nějaké ty odborné semináře, vzdělávací kurzy a uvalování sankcí prostě není dost pracovníků. Takže úplně první krok pro Eh, zdůraznění implementace by mělo být vykazování každoroční, eh, abychom tady prostě neměli tyto nepravidelné zprávy každých třeba sedm let a tak dále. Eh, tam je pak opravdu obtížné získávat ty údaje. Pokud by tady byl konsistentní způsob vykazování, každoročního vykazování, návštěvy v terénu, aplikované sankce a tak dále, to by a také více pracovníků e, odborně vyškolených, to by možná byl první krok, kromě toho všeho ostatního, co se také musí stát. Máme určité údaje o dopadech těchto opatřeních. Je pravda, že dostupnost těch údajů je omezená, takže je poměrně obtížné říct e, opravdu přesvědčivě, že toto je nějaké konkluzivní šetření, že to odpovídá opravdu té situaci. Ale jsou tady určité e, studie, eh, případové studie v různých eh, hlavních městech Evropy, ale i za oceánem a objevují se tady korelace. Například eh, pro, porce, poměr těch, či vztah mezi vlastněním nemovitostí tajemnými firmami ze zámoří a zvyšováním nájmů. To je všechno propojené. Tam, kde máte drahé Eh, tam, kde máte drahé byty, tam prostě eh, se nedostává na sociální bydlení. Eh, dostupnost bydlení pro mladé profesionály je také čím dál tím obtížná, obtížnější, protože ceny jdou prostě nahoru. Zároveň je třeba si uvědomit ještě jednu věc, E, takzvaný e, Ripple efekt. Pokud máte v centru nějakého velkoměsta e, nemovitosti, které rostou v ceně, tak se kolem nich vlastně vytváří takové soustředné kruhy, kde se eh, zvyšují nájmy postupně také. Eh, takže ono to nemusí být eh, velké zvyšování v velké části města, ale je tady prostě takzvaný knock-on efekt, který i z omezeného zvýšení nájmu v centru potom vlastně vytváří další zvyšování zvyšování. Eh, takže to je jedna věc. V Londýně například 5% domů eh, centrálním eh, ve středu města vykazuje poměrně nízkou či velmi nízkou spotřebu elektřiny. Takže zase to znamená, že tam možná nejsou tyto domy průběžně obývány a to má také svůj dopad na Eh, občany eh, v těchto oblastech. Eh, máme také důkazy, že ty základní nástroje pro dobrou kontrolu mají přímý dopad na snížení tohoto fenoménu. Dám vám příklad zase ze Spojeného království. A vracím se k těm zlatým vízům, tak jako se o tom již hovořilo. V roce 2015 Spojené království začalo částečně kontrolovat žadatele o zlaté vízum. Před eh, eh, tím v roce 2014 bylo více jak tisíc žádostí eh, a 229 je počet žádostí po zavedení těch kontrol. Takže je vidět, že ty, ta opatření mají svůj dopad. A my navrhujeme, že pokud ty základní nástroje pro kontrolu byly, by byly implementovány efektivně, tak by to mělo přímý dopad na ty věci, o kterých tady hovoříme. A myslím, že to pro začátek stačí a jsem připraven na vaše dotazy. Já vám děkuji. Takže zahajuji tímto diskuzi. Budeme mít pět minut po každé na otázky eh, a pak abychom měli čas na odpovědi. Nejprve pan Luděk Niedermayer. Uh. Děkuji za zcela zřetelná sdělení. Dovolte mi, abych položil dvě otázky. Jak jsme na tom opravdu s se strategií a efektivností této strategie boje proti praní špinavých peněz. Před chvilkou kolega tady nalevo řekl, že metody, které se používaly za posledních deset let, se používají pořád. Znamená to, že bez ohledu na všechny tyto revize, na tresty, na to, jakou, věc, jakou tato věc má prioritu, pořád jsme ještě mnoho nedosáhli. Doufám, že to není až tak špatné, ale stejně bych byl vděčen za vaše upřímné poznámky. Ještě bych se chtěl vyjádřit k této věci, nebo vás bych o to prosil. Zda máme problém jenom celkově s praním špinavých peněz, anebo zda minimálně v případě bank se došlo k nějakému pokroku, protože nakonec banky jsou přímo u zdroje toho praní špinavých peněz. Samozřejmě je těžké to, to, na to všechno dohléžet, ale všechny, pokud jde o nemovitosti, ale konec konců peníze musí být v bance. Doufám, že tady nějaký pokrok je, ale chtěl bych se o tom ujistit. A pak ještě věc, o která byla řečena na předchozím slyšení. Totiž eh, v některých zemích eh, praní špinavých peněz, nikoli v činnost proti tomu vedoucí, je součástí eh, vládního nebo státního systému, jako Rusko Rusko. To znamená, že takovýto stát nemůže s námi spolupracovat, protože by to ohrozilo jeho vlastní způsob řízení. To je tedy otázka pro OECD, jak tohle řešit, protože takové země existují a existovat budou. A další otázka se týká nemovitostí. Pořád si kladu otázku, zda opravdu tady eh, hrají nemovitosti nějakou zvláštní úlohu, protože nakonec, na začátku je třeba koupit nemovitost za peníze, které bylo třeba vyprat, pokud hovoříme o trestné činnosti. A myslím, že problém není zdanění eh, nemovitostí, ale zdanění příjmu z nemovitostí a to se až tak moc neliší od eh, zdanění které, jakéhokoliv jiného příjmu. Jakou zvláštní úlohu tedy hrají nemovitosti v boji proti daňovým únikům a praní špinavých peněz? Děkuji. Eh, kdo by chtěl začít? Pan Hayward. Já eh, souhlasím eh, s tím, co jsme slyšeli na minulém panelu, že ty techniky často přetrvávají. A sice máme inovace, máme nové inovace a tak dále, ale proč to je pořád možné? Přesně proto, že implementace základních prvků eh, due diligence a výkaznictví skutečného vlastnictví nedoznalo velkého pokroku. Proto tady musíme mít ještě na mysli třeba potřebu potřebu řešit ty staré metody. Eh, nemovitosti jsou v tomto směru důležité, ale je to jenom jeden z rizikových sektorů. Určitě nejrizikovějším je finanční a úloha těch eh, ochránců eh, v přístupu. To jsou ti účetní, to jsou ti všichni, kteří jsou eh, více eh, ohroženi tím, že se eh, budou zneužíváním pro praní špinavých peněz. A tady je jasný kontext, pokud je o nemovitosti a je třeba to řešit. A je tady mnoho podobných slabin i v dalších sektorech. Finanční sektor, tomu mohu pouze říci, že tady je jaksi nízká baseline, takže možná jsme opravdu viděli pokrok, pokud je o uplatňování právních prostředků, ale vycházeli jsme velice nízké baseline, z nízké eh, základní linie. Takže to, co se udělalo, zatím ještě nestačí, aby se to řešilo. A pokud je o tom eh, poslední bod na předchozím panelu, je důležité si uvědomit, že eh, se jedná o složité systémy praní špinavých peněz. A tady investice do nemovitostí jsou možná jenom součástí daleko širšího obrázku. Tedy je to, jsou tady nemovitosti, jsou tady fiktivní společitosti, týká se to různých jurisdikcí, pak to eh, mohou být různé luxusní zboží a v jednom případě se jedná o jednu jurisdikci, pak zase o jinou eh, jurisdikci. Čili prostě nemovitosti jsou třeba jenom součástí širšího obrázku, ale je je to velice přitažlivý sektor, protože ehm, jinde můžete více ztratit. Například koupíte si luxusní auto, ale ztratí na hodnotě. Eh, nemovitost, eh, to je, eh, může se zároveň stát investicí a tím se odlišuje od jiných metod praní špinavých peněz. Děkuji dvě poznámky k bankovnímu sektoru. Ten společný eh, standard vykazování vlastně eh, eh, klade odpovědnost na finanční instance a došlo už k výměnám milionů údajů. Momentálně se jedná o stovky jurisdikcí, kde se vyměňují informace v rámci CRS. Due diligence to je povinností bank. A je tady také skutečnost taková, že v mnoha zemích se ti, kteří unikali daňové povinnosti, nakonec přiznali. To je velice pozitivní výsledek due diligence na straně bank a toho faktu, že se vyměňují informace pak země, která nebojí proti praní špinavý peněz, protože to je součást jejich vlastního řízení. OECD eh, má za tím účelem eh, peer review eh, na úrovni globálního fórum. Fóra. Tady se dává hodnocení, rating, Evropská unie tady také spolupracuje s OECD. Pokud nějaká země nesplňuje podmínky, neřeší otázky praní eh, špinavých peněz, může se dostat na černý seznam. A já jsem opravdu eh, byl svědkem toho, jak se země domáhaly toho, aby byly eh, škrtnuty z toho co seznamu, protože to má na ně dopad. Čili OECD vlastně tady prostřednictvím peer review, té vzájemné prověrky, uplatňuje tlak. A záleží na tom, protože se to týká investic například. OECD nedávno analyzovala stovku případů eh, občanství eh, a rezidence získaných na základě investic. Čili e, na základě toho se zase stovka jurisdikcí hodnotila podle profilu rizika. Zda umožňují e, e, získání zlatého pasu bez velkého ověření. Čili to má také dopad a má to i dopad na zlepšování řízení. Bohužel neslyšíme bez mikrofonu. Jaký je rating Ruska? No, Teď, se probíhá, teď probíhá šetření, ale rating teda ne, zatím není stanoven. Nevím přesně, jaký je eh, přesný rating. Oni jsou samozřejmě eh, různé eh, složky toho ratingu, ale mohu to zkontrolovat. Nemám přesnou informaci. Děkuji. Děkuji, takže SD. Um. Ehm. Srdečné díky. Moje otázky jsou adresovány. A rozumíte? Rozumíte německy? No to je úžasné. Takže eh, v tom písemném prohlášení předchozího slyšení tam kolegyně řekly, že ty výměny dat na komunální nebo městské úrovni a těmi státními útvary, tak tyto výměny se profilují velice obtížně. Chtěl bych vědět, zda ve vaší praktické práci se, jste narazili na nějaké příklady jaksi osvědčených postupů ohledně výměny dat mezi státy, i když samozřejmě na té komunálně státní úrovni by to bylo ještě relevantnější. To je první otázka. Druhá otázka. Bohužel jsme se neprosadili jako eh, parlament z hlediska zpracování směrnice boje proti mm, praní špinavých peněz. Tvrdilo se, že by to způsobilo obrovskou byrokracii. Souviselo to s registrem vlastníků parcel. Mm, tam šlo o to, do jaké míry by EU měla postupovat a tvrdilo se, že by se tam měli objevit také e, držitelé práv, to znamená oprávněné osoby, to znamená, že bychom vlastně tam měli dvě kolonky, to znamená vlastníky na jedné straně a potom ty ekonomicky, jaksi ekonomičtí držitelé nebo nositelé práv. Myslíte si, že je to smysluplné nebo se domníváte, tak jako státy, že by to způsobilo velkou byrokracii a že to není smysluplné? A třetí otázka. To se týká důkazního břemene. Ohledně toho, že peníze, které jsou používány k investici do nemovitostí, pochází z legálních zdrojů. E, co si o tom myslíte? Myslíte si, že v případě nákupu nemovitosti by se to mělo obrátit tak, že vlastně ten kupující by měl doložit, že ty prostředky pochází z legálních zdrojů. Souhlasíte s tímto přístupem? Would like to, yeah, Mr. Hayward. Šéf pan Hayward, prosím. Co se týče výměny informací, obecných informací, eh, především o skutečných eh, vlastnicích, o nemovitostech, no pro mne to je další argument pro to, aby tyto informace byly veřejné. Proč mají místní orgány žádat eh, napříč hranicemi v různých formátech, v různých jazycích? Proč by pak měli se ti lidé zabývat ve svých kancelářích nějakými překlady a tak dále? Proč by tyto informace prostě neměly být dostupné, veřejně dostupné, aby byly e, snadno dohledatelné, snadno přístupné a analysté e, by se jimi mohli zabývat v klidu. Ono už e, identifikování skutečného vlastníka a pochopit tu strukturu, s kterou máte co dočinění, to je opravdu jenom první krok. Potom je tam ta hloubková kontrola, pak musíte zjistit, zda jsou tam nějaké podezřelé ukazatele a tak dále. Celý ten proces je obrovsky složitý. Jak jsem řekl, myslím si, že z zveřejnění těch informací, otevřený, eh, otevřené registry s informacemi, to by bylo podle našeho názoru tím správným krokem ku předu. A náklady, ano, tyto eh, argumenty se velmi často objevují, že to bude prostě nákladné, toto všechno zjišťovat, dávat k dispozici. No já si myslím, že to je důležité srovnat eh, Eh, se sociálními náklady, eh, těmi nejrůznějšími mm, eh, kriminálními činnostmi. Pokud se podíváme na takovéto srovnání, tak je to nebetičné, jak, do jaké míry je ten, je ten objem prostředků na zveřejňování těch údajů nízký v porovnání s těmi náklady na, eh, kriminál, eh, na řešení důsledků kriminální činnosti, podvodu a eh, tak dále. A co se týče toho důkazního břemena. Tady je důležitá zmínit nedávnou zkušenost ze Spojených, Spojeného království unexplained eh, bank orders. Tady prostě eh, eh, se policie může domáhat informací o důvodnění určitého nepřiměřeného bohatství při nákupu nemovitosti u toho dotyčného. Jsou to cesty, které by možná stálo za to ještě proskoumat a rozšířit jejich působnost. Já bych to ještě doplnil registr skutečných vlastníků, eh, je to drahé či ne? No já chci říct asi tolik. OECD už eh, vlastně pro eh, Common Reporting Standard CRS vytvořilo systém Common Transmission System, což je propojení všech institucí, všech členských zemí. Toto je vlastně způsob, jak propojit i standardizovat ten ten jazyk eh, eh, při předávání těchto informací, takže tento nástroj tady už vlastně je. Eh, ta základní struktura je vytvořená, ten nástroj byl již otestován v nějakých stech zemích a tisícech institucí. Je to prostě možnost, kterou by stálo za to využít, že by to tedy možná stálo za to. Děkuji vám. EPP Darius Ruset. Eh, děkuji, pane předsedo. Toto je velice zajímavá diskuse. Já bych chtěl jenom jednu věc eh, vyjasnit. Eh, na základě toho, co jste, pánové, tady říkali, všechny tyto negativní dopady externí dopady mají, jako jsou vysoké ceny ve městech, negativní dopady na sociální bydlení a podobně. To všechno vlastně jsou vysoké ceny, které jsou způsobeny spekulacemi a toky nelegálně získaných peněz. Do jaké míry to lze řešit prostě s přísněním kontrol v bankách? Jak já tomu rozumím, prakticky eh, neexistuje možnost eh, nějak eh, provádět takové závažné inspekce Eh, a sankce v bankách. Máme samozřejmě regulatorní akce, akty, které nutí banky k přísným postupkům. Můžeme samozřejmě se zabývat slabinami a mezerami v legislativě a eh, aby se banky skutečně domáhaly toho, aby znali skutečné vlastníky. Eh, takové regulatorní opatření už tedy jsou, jde o jeho uplatňování. Chtěl bych se tedy zeptat, jaké konkrétní nástroje jsou souvislosti s nemovitostmi byste mohli doporučit plus k těm regulatorním opatřením, která už existují. Naprosto souhlasím s tím, že ten současný rámec boje proti špina, praní špinavých peněz nestačí, že má nedostatky, že banky vlastně pomíjejí různé povinnosti pro ně z toho plynoucí. Samozřejmě stávající legislativu je třeba zlepšovat, ale co se konkrétně týká trhu s nemovitostmi a co by se dalo udělat, aby se snížil rozsah takových transakcí. Dále pokud jde o povinnosti realitních agentur eh, prodávat zprávy, máme k tomu rámec a máme systém sankcí v případě nedodržování takových povinností. Pokud takový systém existuje, ať už v některých nebo ve všech zemích, jak by ho bylo možné zlepšit? Já bych eh, si velice vážil takovýchto informací. Ještě mám otázku pro pana Barua. Hovořil jste o současném, pardon, společném eh, Eh, standardu pro výkaznictví. Týká se to finančnictví, ale nikoli v eh, nemovitosti. Myslíte si, že to je významná slabina, že by měl být rozšířen tak, aby pod něho spadaly, do něj spadaly i nemovitosti? Já zareaguju na tu poslední otázku. Já jsem už hovořil o tom globálním konsensu, na čem se původně všechny e, země dohodly, že na základě CRS se budou vyměňovat informace o finančních účtech. Čili pokud e, by bylo zapotřebí, aby se vyměňovaly informace i o nemovitostech a jejich skutečných vlastnicích, pak bychom museli se společně dopracovat globálního konsensu. Děkuji. Pokud jde o banky, jistě, určitě Tady je třeba ještě hodně pracovat a také částečně proto, že se příliš nemovitostní sektor spolehá na diligence, due diligence, kterou eh, dělá banka. Čili eh, často si realitní eh, kanceláře myslí, že když banka uskutečnila platbu nebo přes ní ta platba šla, tak zajisté si udělala due diligence. Bylo by dobré také tady mít doporučení na základě spolupráce a doporučení bank a nemovitostí, jaké by tady měla být upozornění, takové červené vlaječky, které by hned upozornily na rizikové finanční transakce, možná spole, spočívající v praní spinavých peněz. Čili měly by se tyto doporučení neustále aktualizovat. Co by měly banky hlídat? Takové červené vlaječky, které by vyskočily jako varování. Existují samozřejmě profesionální orgány v sektoru nemovitostí, které zveřejňují vlastní standardy a nutí své členy, aby navyšovali svoji činnost proti praní špinavých peněz peněz. Čili jsou i aktéři v rámci nemovitostního trhu, které se velice chtějí angažovat spolu s orgány dohledu a s bankami v této věci. Dále, jak zlepšovat standardy v daném odvětví, v daném sektoru. Zase řekl bych, že na papíře ty nástroje tady jsou. Máme tady směrnice u standardy FATF a tak dále. A otázka je hlavně e, zdrojů. Je to hlavně otázka zdrojů příslušné orgány, dohledové, dozorové, musí mít k tomu dostatečné zdroje. E, tento celý sektor je velice atomizovaný a proto i pokud jde o školení, o Eh, inspekce přímo na místě. Nakonec eh, je třeba potom eh, zveřejňovat zprávy z těchto návštěv. Nemusí to být jenom nějaké upozornění na nesprávné agentury, prostě jenom poukázat na to, že k nějakým chybám nebo omylům dochází a co, čeho se nedostává. Samozřejmě sankce jsou důležité tam, kde byly jasné případy záměrné nedávných eh, selhání a praní špinavých peněz. Ale je tady celá sada nástrojů, které by se daly lépe používat. A proto ale je důležité zabezpečit příslušné orgány mm, zdroje. Bez toho si těžko můžeme představit, jak se všechno bude dít nějak samo od sebe spontánně a organizovat se samo. Ano, jenom bych chtěl ještě si něco vyjasnit. Jste tedy proto, aby tady byl zavedený systém kontrol a že ten by měl být vybaven zdroji a podobně. Máte představu, kolik by to asi tak stálo? Eh, tak eh, z jednu zemi v, v souvislosti s proporcí, kterou představuje trh s nemovitostmi a pak eh, hovoříte o automatické výměně informací. Jste proto, aby národní orgány posílají všem ostatním národním orgánům takové informace, anebo byste si mysleli, že stačí, aby všechny ty registry byly eh, veřejně dostupné. Kdykoliv by některý národní orgán měl zájem na získání určité informace, pak by se mohl přímo obrátit na registr v jiné zemi a tam tu informaci získat. Můžete prosím vyjasnit své stanovisko k této věci? Já si myslím, že veřejná informace a e, spolupráce mezi orgány by se měly navzájem doplňovat, ne vylučovat. Pokud někdo zjistí eh, o to, že eh, nějaká eh, jiná strana něco už sleduje, že na něčem pracuje, tak může přece klidně, nebo měla by být možnost klidně požádat o spolupráci a sdílení těchto informací, protože to je přece velice, velice rozumné. Jak sami říkáte, náklady na e, ty e, informace na jejich zjišťování, ty jsou obrovské e, a často odůvodněné. Mělo by to být tedy veřejně dostupné. A když už mluvíme o nákladech, tak já nevím, kolik by to všechno stálo, ale dám vám takový příklad. Pokud máte nějaký orgán, který má sedm zaměstnanců a násobíte to deseti, tak jich máte sedmdesát. Já nevím, kolik by to stálo, ale zdá se mi, že by to bylo skvělé tak toto eh, vlastně využívat. Ten eh, dopad eh, těch lidí by byl přece obrovský, takže v těch revizích FATA Eh, v těch eh, informacích vidíte, že dejme tomu eh, pro ty, průběž, pro ty nárazové zprávy členských států jsou někdy orgány pracující o dvou zaměstnancích. To má prostě nedostatek vepsaný už do úplného základní, do úplných základních parametrů. Tam prostě ten mandát splnit nelze. Tak to by to možné bylo. Děkuji. U nás doma v Portugalsku v roce 2012 eh, tam byla prostě krize, trojka, eh, zlatá eh, víza, nic jsme nevymysleli, teď je jich 7 tisíc, které bylo poskytnuto a také došlo nějakým 30 tisícům eh, eh, reunifikacím spolu eh, s jednocením rodin, žádný typ hloubkové kontroly a komise vydala zprávu 25. ledna, tam můžeme hovořit o zlatých vízech občanství a zlatá víza představují samozřejmě zdroj eh, praní špinavých peněz, daňových úniků, eh, a e, velké riziko infiltrace organizovaného zločinu do e, pouze, e, do zdaleka ne pouze toho dotyčného členského státu, ale pro celou Unii. Komi se říká, že se jedná o bezpečnostní riziko především pro šengenské země, šengenského prostoru. Takže v tomto kontextu bych se chtěla zeptat pana kolegy z OECD. Je tady prostě E, totální nedostatek informací o e, těch, který dost, kteří dostali e, zlaté vízum. Vláda odmítá poskytnout informace. Já se ptám, zda OECD požádalo o seznam těch, které, eh, o které jde. Jsou to za prvé Číňané, Brazilci, afričané, eh, Turci a Rusové. To jsou ty největší skupiny eh, těch, kteří dostali zlaté vízum u nás v Portugalsku. Bylo by opravdu zásadní, aby OECD a komise vyžádalo si, vyžádali si informace od portugalské vlády o těchto lidech. Pak je tady ještě další režim, další Eh, možnost. Je to vlastně vyjmutí z daňové povinnosti Eh, pokud by eh, si dotační, dotač, dotyčné osoby z třetích států rozhodly eh, se natrvalo usadit v Portugalsku. Portugalci na druhou stranu od těch se žádá čím dál tím větší, větší daňová zátěž a zdá se, že to je asi 30 tisíc francouzských občanů, pouze z Francie tedy, kteří si zvolili tuto cestu a mají trvalé trvalé bydliště e, v Portugalsku. Takže toto je opatření, to je osvobození od daňové povinnosti, které platí pro, jiné, pro občany jiných členských států Unie e, e, a jsou zvýhodnění oproti Portugalcům. Pane Baru, vy jste se také zmínil o průmyslu praní špinavých peněz. Máte naprostou pravdu, ale já se ptám, když prostě, jak můžeme něco kontrolovat, když naše daňové orgány jsou poddimenzované, E, bylo nutno přijít mno, přijmout mnoho op, mm, úsporných opatřeních a ti, e, kteří mají opravdu kontrolovat, ti výluční strážci, právníci a tak dále, ti vlastně jsou e, tím, patří do toho společenství těch, kteří perou špinavé peníze a některé státy, některé vlády vlastně pomáhají těmto eh, přes, eh, přestupkům proti zákonu. Takže kde tady je začátek a konec? Máme systém, který je koherentní, skutečně bojujeme proti praní, praní špinavých peněz a ono financování terorismu do toho také spadá. Takže bojujeme proti tomuto, nebo to vlastně umožňujeme? Myslím si, že to jsou opravdu velice zásadní otázky. Tak tedy já si musím eh, ověřit, jak je to získat ten seznam. Já to zjistím a řeknu vám to, sdělím vám to. Teď eh, ti strážci přístupu, eh, ti se dělí na dva typy. Jedni jsou ti, kteří by měli provádět ty pravidelné kontroly, ale možná, že ne vždycky úplně rozumí pravidlům. Čili oni nejsou um, spolčenými, oni se nepodílejí na tom zločinu. Tady je to spíš otázka budování kapacit. Ale druhá skupina, to jsou profesionální eh, odborníci na praní peněz. Ty to dělají za peníze, ty dělají všechno od samého začátku. Eh, ti eh, udělají uh, celou tu strukturu, otevří otevřou vám vám eh, účet v bance, vyřídí veškerou dokumentaci, čili to je celé odvětví, čili to je třeba řešit. Eh, mluvíme o tom uceleném eh, vládním přístupu. Máme tady orgány, proti, které mají na starosti boji proti praní špinavých peněz a musíme prostě zjišťovat, kde jsou ti profesionální, eh, profesionálové na praní špinavých peněz, kteří poskytují vlastně služby celé té kriminální síti. Proto se tady musíme všichni spojit. Všichni, teď eh, například probíhal eh, dialog v Oslo v roce 2011 OECD. Bez takového eh, přístupu všech vlád dohromady tohle nebudeme schopni řešit. A proč si teda myslíte, že naše vláda odmítla provést návrh vlastně Evropského parlamentu? aby státní orgány, které mají například na starosti zlatá víza, aby prováděly tyto kontroly na úrovni gatekeeperů. Bohužel není zapnut. To jsou věci, které asi by mohl tento výbor navrhnout a my s tím budeme dál něco dělat aby se nakonec vybudoval i s ostatními státy globální konsensus. Děkuji teď za GUE. karty. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zase ještě jednou řečníkům za projevy. Já jsem dnes přiletěl z Irska. Bez ohledu na to, jaké máme problémy s cenami bydlení, tak zase máme další krizi. Zase se tady objevuje velká bublina. Týká se to i bydlení, i komerčních nemovitostí. Slyšeli jsme například Maria Draghi, eh, jak hovořil o tom, že eh, je tady přehrátí, protože investoři příliš to přehání se snahou eh, výdělku, že i hedge fondy mají eh, odpovědnost, vlastně provádějí asi pětinu nákupu v, Dublinu, v Dublinu. A velice často není jasné, do jaké míry je faktorem v tomto procesu i praní špinavých peněz. Proto bych se chtěl zeptat řečníků, zda na základě toho, co dělají v této oblasti, mají pocit, že je tady eh, spojení mezi spekulativními investicemi a praní špinavých peněz. A jaké kroky by bylo možné po, po eh, podniknout, aby se řešily i spekulativní nákupy, i praní špinavých peněz? A nebo zda si myslíte, že by to měla být zvláštní opatření proti praní špinavých peněz? A nevím, zda mají nějaké důkazy Eh, ze své praxe, eh, jak eh, je zda ty, oblast, zda ty do období, kdy je velká volatilita cen, zda ta období více přitahují činnost v oblasti spekulací a praní špinavých peněz. Ano, to je určitě oblast, kterou je třeba dále zkoumat. Není tedy žádná e, výzkumná studie, která by šla opravdu do hloubky v tomhle problému, alespoň já o ní nevím. Když tady nejsou transparentní údaje ohledně vlastnických e, vztahů, e, transakcí, cenových tendencí a tak dále, tak je obrovsky obtížné se dobrat k tomu, co je spekulativní, co je legitimní a co ne. A vlastně se zase se dostáváme zpátky k tomu eh, principu eh, transparentnosti, abychom si mohli alespoň odpovědět na tyto otázky. A jedna věc na trhu, který je vysoce aktivní s velkým objemem transakcí, eh, je zase mnohem je obrovská škála míst, kde se mohou ti, kteří perou špinavé peníze, skrýt. Ve velkém městě, ve velkoměstech, v těch obrovských konglomerátech, tam se eh, tyto síly mohou eh, ztratit. A nejenom to, oni tam také mohou najít eh, mnohem větší počet těch umožňovatelů těchto negativních trestných transakcí, kteří jim mohou pomoci to celé na šroubovat tak, aby se ty jejich transakce podařily. Takže na to Eh, na to je třeba dávat pozor, to vlastně otevírá dveře dalším možným eh, transakcím tohoto charakteru. Dobře. Zelení. Pan Kigold, prosím, děkuji, pane předsedo. Jedním z velkých úspěchů našeho parlamentu bylo, že jsme vlastně zavedli ten registr skutečných vlastníků a e, také jsme dosáhli toho, že bude alespoň tedy do budoucna veřejně přístupný. V mém volebním obvodu v Dortmundu máme e, velkou budovu, e, 753 osob muselo opustit své byty kvůli pochybení v konstrukci. Skutečný vlastník budovy je neznámý. Eh, ta eh, eh, budova se jmenuje Hannibal II. je takové zvláštní jméno. A tento Hannibal představuje 7, pro 753 občanů skutečný problém, protože se nedá zjistit, kdo je vlastně odpovědný. Je tady German Limited, organizace či podnik, která má výkonného ředitele, ten nic nerozhoduje a skutečná osoba, skutečný vlastník je neznámý. Organizace organizace nájemníků v Dortmundu, která je největší organizací nájemníků ve městě, neví, s kým jednat. Vážně. Takže velkou otázkou teď je toto. Pokud se podíváte do registru, tak tam vlastně nenajdete skutečného vlastníka. Takže i poté, co jsme implementovali eh, celou směrnici a celé tyto eh, předpisy do německého práva, tak vlastník tam není uveden. Proč? Protože implementace toho, co jsme schválili, schválili, je špatná a není to eh, správně uděláno eh, v německém právu, pokud tam dáte dvě úrovně eh, fiktivních společností eh, v, německé, v německém prostředí, tak máte tu povinnost z krku. Komise ovšem nic nedělá, nejedná, jenom odpovídá v tom smyslu, že my to kontrolujeme, no ale kontrolují to už řadu měsíců. Takže tady je prostě určitý úspěch, ale test reality pro nájemníky domu Hannibal kapitál dvě, je negativní. Takže já chci hovořit o nedostatku efektivní implementace, chci vědět od Transparency International, jak vy vnímáte realitu toho, eh, těch registrů skutečných vlastníků v Evropě. Funguje to, jaké jsou největší překážky? Vidíte tady nějaký eh, trend ke zlepšení? A od OECD bych chtěl vědět eh, následovné. Hodně se diskutovalo na úrovni G20 a také bylo OECD OECD v tomto směru poučováno, že by se měl zajistit efektivní networking mezi jednotlivými registry. Zaznamenáváte určitý pokrok v tom smyslu, že ty registry budou skutečně operativní a budou e, umožňovat efektivní výměnu informací, do jaké míry se daří OECD zajišťovat, že tady e, vlastně jsou efektivní registry skutečných vlastníků všude na světě a že všechny všechny hovoří stejným jazykem. Dospěli jsme k velkému pokroku, co se týče CRS, Common Reporting Standard, finančních výkazů, ale jak to vypadá s informacemi ohledně skutečných vlastníků? Tak prosím, který z pánů si přeje začít? Eh, děkuji vám. OECD eh, má určitý mandát a v, to, v rámci tohoto mandátu funguje. A ten mandát spočíval v tom, že se jedná o informaci o finančních účtech skutečných vlastníků, držitelů účtů. Jedná se o různá uspořádání, různé právní subjekty. Toto je mandát od G20, který obdržela OECD. A ty výměny informací začaly a ten proces eh, vzájemné kontroly má teprve začít. To bylo za účelem ehm, vyžádání informací, výměny informací na vyžádání a dělali tedy peer review, aby, aby se zjistilo, zda tedy k dispozici jsou informace o skutečných vlastnicích pokud jde o skutečné vlastníky eh, finančních účtů, tak ta eh, vlast, zájemná kontrola se má teprve dělat. Všichni se snaží nějak ten systém implementovat. Až se ta peer review udělá, tak určitě se budeme jejími výsledky zači- zabývat. Ale tady teprve ta peer review, ta vzájemná kontrola, vzájemná prověrka začne. Ale já se ptám, do jaké míry zvažujete interoperabilitu různých informačních systémů o skutečných vlastnicích jednotlivých členských států. Do jaké míry děláte, se zabýváte přesně tímto. Ono je to spíše o tom, že se zabýváme daty. Interoperabilita, tedy výměny to není momentálně naším mandátem. Automatická výměna to teprve bude. Podívejte se například na banku v Bruselu, která má posílat nebo měla by posílat eh, informace o skutečných vlastnících eh, všem. Do jaké míry se to děje a jaká je kvalita, to teprve budeme monitorovat prostřednictvím peer review a ta se teprve bude dělat čili je to práce e, peer review o CRS, to teprve budete dělat, ale nemáte program na monitorování registrů, které už někde existují a mají informace o skutečných vlastnicích. Čili neděláte tomu nějakou konkrétní rámu práci, všecko to děláte v rámci procesa vzájemné e, kontroly a je to opět v, v, v, v, v, v rámci CRS. Čili je to o výměnách informací na vyžádání. Pak, pokud je tedy eh, takovýto požadavek, pak eh, tyto informace musí být poskytnuty a um, ne všechny státy, ne všechny jurisdikce, ale mají patřičně nastavené registry. To je otázka reformy. Pan Hayward, jenom velmi stručně. Já si myslím,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 asi by bylo zajímavé k tomuhle udělat zvláštní slyšení, protože k tomu by asi by bylo třeba více slyšení, jaký pokrok se uskutečnil od doby přijetí směrnice. To nikdo neví. Já bych jenom uvedl případ výzkumu. Minule jsme se, minulý rok jsme se zabývali implementací o skutečným vlastnicích v rámci G20, do jaké míry tedy tyto ehm, země provádějí ehm, tedy to implementují, týká se to skutečných vlastníků. A jsou to země, které se dohodly na společných nebo velice podobných zásadách, jak to budou provádět, ale to chce další výzkum. A poslední věc, a to je důležitá věc, protože jsou tady technické problémy. Není to jenom interoperabilita, otevřená eh, data, otevřené zdroje, různé země mají různě eh, nastavené rejstříky, registry, jejich více jsou trošku rozrobené, čili zase tím je třeba se zabývat a určitě by bylo hodně zajímavé na tom dále pracovat pracovat. Děkuji mnohokrát. SND Peter, Peter Zem, Zeman. Eh. Eh, mnohokrát děkuji, předsedo. Já bych se chtěl ještě jednou vrátit eh, k těm makléřům, nemovitostním makléřům. Tady se hovořilo o tom, jak by bylo možné to řešit. Máme tady Eh, situace v jednotlivých členských státech, které jsou samozřejmě odlišné. Někteří už eh, vyřešili směrnici a v podstatě ta pokrývá vše. Jiné členské státy se řídí eh, vnitrostátním právem. Jaký je váš názor? Přestože tady máme tyto různorodé situace, co si myslíte o tom, že bychom vytvořili jakousi společnou směrnici, a přes Evropskou unii bychom v podstatě penalizovali. To znamená, že členské státy by byly povinny uplatňovat tresty. To znamená, že bychom pokročili dál v této oblasti, než eh, tomu bylo z hlediska také ručení, pokud tedy něco není v pořádku. To znamená, byla by tady pravidla, která se musí dodržovat. A pokud by to tak nebylo, tak by bylo nutné v podstatě se obávat těch dopadů. Protože já si myslím, že pokud nasadíme pak notáře, tak už to bude prostě pozdě. E, v podstatě už je všechno připravené a ty lidé se pouze v přítomnosti notáře podepíší. Takže e, tady je nutné mít informace o celé řadě oblastí. Pak ještě jedna otázka, e, která se řešila v tom prvním panelu. Z hlediska tedy nákupu například nemovitostí prostřednictvím hotovostních prostředků. Máte nějaké informace ohledně těch kupujících, kteří platí v hotovosti? Máme tady nějaké prostě záchytné body. Samozřejmě eh, tady se nejedná o tu velkou kriminál, eh, kriminální činnost, nicméně i, i, i tady tedy může docházet k praní špinavých peněz, takže by mě zajímalo, zda k tomu něco existuje. A poslední otázka. Co si myslíte o tom, že bychom tady měli na jedné straně transakce nemovitostí, kde v podstatě bychom se snažili zabránit tomu, aby příliš rychle tyto transakce probíhaly. To znamená, co si myslíte o tom, čemu bychom mohli říkat property flipping? To znamená, eh, byly by tady prostě určité doby, které by se zabudovaly do té regulace z hlediska akvizice nemovitostí. So, uh... K tomu, posl- k tomu, pos- poslednímu eh, bodu eh, nad rámec eh, určitých období je třeba se věnovat vlastně především těm transakcím, než se dokončí ten prodej. Takže takzvané cooling off eh, periody. Eh, to je eh, třeba z hlediska zjišťování, zda se jedná o praní špinavých peněz, mít na zřeteli. A transakce v hotovosti je to podle posledních údajů poměrně neobvyklé. Pokud si dobře pamatuji, tak z těch posledních zpráv vyplývá, že to je tak asi 1% ale ono to vlastně není jedna z těch základních metod praní špinavých peněz. Je tady mnohem méně riskantnějších a efektivnějších způsobů praní eh, špinavých peněz. Jsou to ty fiktivní společnosti a všechny ty metody, které tady byly předtím popsány. Otázka minimálních norem na evropské úrovni či unijní úrovni, no to určitě si zaslouží pozornost a tím eh, jsem se také chtěl eh, eh, zabývat, když jsem hovořil o tom konzistentnějším vykazování. Žádat členské státy, aby implementovali nějaké základní, nějaká základní opatření, to je jedna věc, ale potom vlastně sankce, potom potom tě, ty návštěvy v terénu, e, potom všechny ty nástroje, které tady jsou v té oblasti e, trestní, zastrašující, e, zjišťovací a tak dále. To by vlastně celý ten systém boje proti praní špinavých peněz měl obsahovat a měli bychom mít konzistentní představu o tom, co se pravidelně v této oblasti odehrává v členských státech, abychom tu diskuzi vůbec mohli zahájit. Dobře. Nevidím, že by se hlásil ještě někdo o slovo. Máme tady pana předsedu, takže budeme moci ukončit, uzavřít naše slyšení. Ještě eh, Catch the Eye, EPP, Dariusz eh, se hlásí o slovo. Já bych s dovolením navázal Eh, na eh, tu jsou předchozí otázku v hledání vyjasnění té problematiky. Chtěl bych vědět, jakou odpovědnost eh, má ta hloubková kontrola e, na e, člověka, který si chce nakoupit tu nemovitost. Kdo má odpovědnost za e, identifikaci toho skutečného vlastníka? Tady vlastně byl zmíněn případ Hannibal, který tady představil Svin Gilgold. Zdá se, že tady jsou velké nedostatky při implementaci základní legislativy ve členských státech a co se vlastně stane, když tady neexistuje nějaký e, skutečný e, strážce, e, co se, dejme tomu, Eh, co, což by mohl představovat tedy ten realitní eh, makléř, jak to vypadá s eh, transakcemi tam, kde to není. Objevují se tyto transakce v těch výročních zprávách, možná, že máte nějaké konkrétní údaje a co je tedy třeba udělat pro to, aby byly pokryty i tyto transakce nějakým způsobem dohledu či dozoru. Děkuji. Já si myslím, že e, tato otázka míří k tomu, proč je tak obrovsky důležité mít konzistentní implementaci napříč celým spektrem. Tady vlastně e, se nejedná pouze o realitní makléře, tady jsou různí poradci, e, marketingoví pracovníci, právníci, finančníci a tak dále. A co se norem týče, tak většina těchto profesí má zapovinnost identifikovat skutečného vlastníka. Oni by podle mezinárodní mezinárodních standardů eh, měli takto konat. Ale Teď je otázka toho, eh, když jsou tyto normy eh, transponovány do vnitrostátních právních řádů, může dokáz, docházet k různým nedostatkům a opomenutím. Je tady například eh, otázka notáře. Notář je ta osoba, o které se předpokládá v řadě ohledů, že ten vykonává ten typ hloubkové kontroly. V komplexních transakcích je tady třeba několik stran, které předpokládají, že

protože tady je velká hypotéka u známé banky, takže banka si vezme na starost eh, ten proces hloubkové kontroly. Takhle to někdy probíhá, proto je tak důležité mít konzistentní implementaci u všech aktérů, eh, které eh, můžeme započítat do takovýchto komplexních transakcí. A k těm, k té poslední otázce ohledně přímých transakcí. Zase tady nemáme dost údajů, ale myslím si, že bychom mohli jako oprávněně říkat, říkat, že se jedná o malou, eh, malý, malé procento, protože samotná profese se snaží, aby tady prostě nepodnikali lidé bez, či entity bez licence, takže si nemyslím, že by to bylo nějaké velké procento. Asi eh, to bude mít eh, vlastně spojení eh, s těmi velkými fiktivními společnostmi, kde se odehrává velké procento těch nezákonných transakcí. Děkuji. A poslední, Ana Gomez. Abych na to navázala. A co v situaci, kdy to není někdo, kdo má takovou povinnost, jako je eh, realitní agentura, aby věděla, kdo je skutečný vlastník. Ale co když ten skutečný vlastník je tady opravdu zamaskován za účelem daňových úniků. Například Ricardo Sargado v Portugalsku to byl člověk eh, skupiny eh, Spirito Santo, ale jemu nepatřilo nic, včetně jeho vlastního domu, eh, bylo vedeno na společnost. A to bylo za účelem různých daňových úniků. Eh, vlastně eh, tím pádem si, tam byly výdaje, které, z kterých by byl platil. Jinak by z toho byl platil daň, ale on účtoval té firmě. Čili jednalo se i o náklady, o výdaje. A pak tam byly politicky exponované osoby, které někdy mají takovou smlouvu, podle které si ty domy pronajímají, dejme tomu, od nějaké společnosti, která je registrována na britských Virgin Islands. Čili problém je, že pak tady státní úředníci, ať už pracovníci daňových nebo jiných úřadů, nemají možnost toto všechno odhalit. Čili vlastně to je další daňový podvod, to, že tady je skryt ten skutečný vlastník to, myslím, zdůrazňuje to, co už tady bylo řečeno, jak důležité, aby finanční úřady a ostatní úřady, které jsou činné v oblasti praní, pro, proti praní špinavých peněz, aby opravdu spolupracovali. Musí se to znásobovat, taková ta spolupráce. Už eh, jsou dobré příklady, ale musí z toho být standardní praxe a ne ojedinělé případy, když se někde vyskytne velká e, kauza. Čili to by mělo být norma spolupráce mezi úřady. A když se posuzuje případ praní špinavých peněz, nejprve vlastně musíme přijít na to, že k nějakému praní špinavých peněz dochází a pak teprve se zjistí, jaký zatím byl ten původní zločin, korupce nebo něco dalšího. Čili zase tady je nutné vybavit úřady mandátem, aby toto analyzovali a pak něco podnikli. A pak si myslím, že opravdu se ta rovnováha přesune na stranu úspěšnějšího, um, úspěšnější činnosti a nebude se jednat jenom o praní špinavých peněz, ale o ten základní trestný čin zatím. Máme tady něco jako příručku pro daňové auditory. Tam jsou, je seznam různých ukazatelů uh, praní špinavých peněz. Čili to by mělo okamžitě je upozornit eh, na takové případy, když na něco podobného narazí. Něco podobného existuje pro případy korupce. Tohle to si myslím by mělo být k dispozici všem příslušným orgánům týká se to praní spinavých peněz, korupce, daňových úniků tak, aby nakonec všechny tyto orgány mohly spolupracovat. O to by nám mělo jít. A ten whole government approach, ten eh, opravdu by měl být uveden do běžné praxe. Děkuji. Děkuji mnohokrát oběma řečníkům, eh, panu Barovi z OECD i panu Hywardovi z Transparency International. Myslím si, že jsme se hodně dozvěděli a že jsme se také zabývali obecnějšími otázkami nejenom přímo eh, nemovitostmi v souvislosti s daněmi a praním špinavých peněz. Eh, hovořili jsme o také o kvalitě registru skutečných vlastníků. Obávám se, že tyto registry eh, jsou podrobeny riziko, že z nich budou jenom takové obálky, že to budou prázdné skořápky. Eh, prakticky bez údajů nebo alespoň bez spolehlivých údajů. Určitě si to vyžádá ještě značné úsilí a značné zdroje, finanční i lidské, aby tyto registry byly v pořádku. Tím vám velice děkuji všem za pozornost a příští schůze výboru Tax 3 bude 11. února v 7 v 19 hodin ve Štrasborku a tím ukončím tuto schůze. Děkuji.